Meine Dámy a pánové, please take your seats. Ich möchte Prosím, posaďte se. Dovolte, abych ve jménu kolegy Kloda Moreže zahájil společné zasedání výboru AFET a e Libek. Účastní se také paní Valenčáno z podvýboru pro lidská práva. Setkáváme se zde v politicky věcně dramatické situaci. A především se tu setkáváme v době humanitární katastrofy. Domnívám se, že i jako parlament musíme analyzovat tuto otázku a dospět k rozhodnutím. A e, přitom budeme zcela jistě dnes rovněž informováni o diskusi, která proběhla včera na radě. No, těší mě, že místo předsedkyně komise Frederika Morgerini k nám přišla stejně tak jako pan komisař Avramopoulos a zejména mě těší, že tady uvítáme našeho starého přítele pana Guterese Myslím si, že pro takovou diskuzi tady nemůžeme mít lepší, ne, lepší odborníky než tyto tři osobnosti. Čelíme situaci, která je spojena s obrovským lidským utrpením a proto tady vítám paní Baluso a pan, paní Kurdy, což je matka zemřelého Ailána, který se stal symbolem pro tuto situaci pardon, teta tohoto chlapce. Eh, situace, kdy eh, lidé opustili domy eh, v Sýrii, v Iráku a v okolních zemích a jsou na cestě. 7 milionů lidí na útěku a dokonce včera někdo řekl 10 milionů a jak to tak vypadá, není tady žádná velká perspektiva. Také považuji za důležité, abychom o tom diskutovali společně s našimi kolegy z výboru Libe, protože toto patří také do jejich e, kompetence, do jejich oblasti úloh. Vy, Klode, se musíte zaobírat z důsledky a jak toto je možné vyřešit a my se musíme zaobírat příčinami. A domnívám se, že pouze když to půjde ruku v ruce, abychom mohli vypracovat společnou koncepci, jedině tak budeme moci rozumně a věrohodně a zvládnout Musíme diskutovat o otázkách rozdělení, čili distribuce, to je to číslo 40 tisíc a 120 tisíc. Ale předtím jeden velvyslanec řekl, že to jsou tři kapičky v moři. Je to otázka legislativy pro permanentní mechanismus a pak, když to správně chápu, tak je tento legislativní proces od včerejška zahájen. Takže jako Evropský parlament tady můžeme postupovat a myslím si, že to bude také určitý symbol, znamení, e, protože my jsme stroskotali všude tam, kde se rozhodovalo mezi vládním způsobem a jednomyslně musíme jít společnou cestu eh, s rozhodnutím, s většinovým rozhodováním na radě a s většinovým rozhodováním v Evropském parlamentu. Musíme vidět, že celá řada zemí, včetně mé vlastní, za posledních 18 let, kdy sleduji toto téma, stále se bránili tomu, aby Evropská unie dostala do ruky nástroje, o níž teď musíme hovořit, aby se problém dal zvládnout. Vidíme, a jistě k tomu něco řekne Claude, otázky související se změnou systému, se zeměmi, s bezpečnými zeměmi, eh, jaké otázky je možné urychlit, také otázky související eh, s Schengenem, zda může být eh, zastaven Schengen jenom krátkodobě, protože jinak by se Evropa mm, vrátila o mnoho let zpátky. Musíme také diskutovat otázky o převaděčích a také o tom, jakým způsobem může probíhat registrace při azylových řízeních, aby tento neorganizovaný postup, který tady panuje, byl vyřešen. Jsme ochotni diskutovat otázky eh, takzvaných hotspotů, abychom pomohli Řecku, Maltě a Itálii. V, těmi, v tom je nemůžeme nechat samotné. Dublin funguje pouze v normálním případě, ale tady to není normální případ a proto musíme sebrat společné síly, jak finanční, ale také personální, které musí být dány k dispozici z jednotlivých členských států, aby abychom tyto hotspoty, které by mohly být vytvořit i mimo Evropskou unii, mohly fungovat alespoň z části. A s paní Morgeriny budeme diskutovat o tom, jakým způsobem eh, se tady prezentuje odpovědnost jednotlivých států. Domnívám se, že OSN teď vnímá příležitost, že Evropská unie, USA a Rusko musí dospět ke společné pozici a na základě tohoto společného postoje nastartovat společný postup, eh, protože jinak nelze zastavit tuto válku. Riad, Teherán, Ankara musí se dostat na společnou palubu. Nevyřešíme tento problém, pakliže nedostaneme na palubu aspoň tyto tři státy, které na tom spolu působí. A Eh, které musí pomoci skoncovat s terorem eh, v respektivních zemích. Zatím je to alibi náboženství, zástupná válka regionálních mocí a toto musí být přerušeno. A doufám, tedy věřím, že musíme podniknout společné úsilí a nalézt takové metody, aby skutečně i Rusko eh, přišlo na polubu, i když teď se tedy divím, jakým způsobem Rusko působí v Sýrii. Možná, že bychom si mohli vyslechnout i něco k tomu. Názor, že arabské státy tady jak finančně, tak politicky musí převzít větší odpovědnost, je nutná a zastávám názor, že musíme dostat také větší mezinárodní podporu. Až bude hovořit pan Gutierrez, eh, tak eh, jistě ví, že situace v Syrii a v okolních státech je systematicky podfinancována. A že zejména problém dodávky potraven byl před několika měsíci o 40% snížen. To znamená, eh, když lidé sedí v uprchlických táborech, tak musí dostat větší perspektivu. Když se podíváme, že se snižuje zásobování, eh, tak možná i tam leží, bo, leží příčina toho, proč do Evropy přichází takové množství lidí to, eh, tady se musíme dostat taky ku předu v Evropské unii. Je třeba také udělat více, podstatně více, z lidských důvodů, ale nemáme jinou volbu. Ale já bych velice rád také připomněl našim vládám členských států, že pro rozpočtový plán toto období, zejména v oblasti zahraničních vztahů, hrdě proškrtali na posledním zasedání. A to tedy znamená, že co do rozpočtu Evropské unie státy tváří v tvář eh, eh, této problematice by měly zaujmout jiné pozice, jinak rozhodně eh, nezvládneme situaci. Prostě není možné, aby tady členské státy vyzývaly k nějaké aktivitě a přitom krátily finanční prostředky pro to určené, které by měly snížit nouzy a bídu těchto lidí což se zatím neděje. A z tohoto důvodu um, se musíme musíme pardon, usilovat o, tom, eh, o toto všechno, co jsem řekla, ale nesmíme si navzájem dávat vinu to v současné době mě nezajímá, abychom se navzájem obvinovali. Mě zajímá, jakým způsobem můžeme tento problém vyřešit. A myslím si, že to už bude dostatečně namáhavé, svízelné, již z hlediska různých dějiných zkušeností, tradicí a zkušeností nači, našich členských států, kteří někdy na tyto procesy nejsou zvyklé. A to všechno sladit bude jistě obtížné a proto mě těší, že dnes můžeme vést tuto diskusi abychom i ze strany parlamentu mohli nastartovat odpovídající akce. Já mám hlubokou důvěru eh, ve schopnosti parlamentu toto učinit a proto bych teď rád předal slovo panu Klodu Moresovi pro úvodní slovo. Thank you very much, Elmar, and I think today Děkuji, Elmare. Já si myslím, že dnešní zasedání snad ani nemohlo být naplánováno v lepší chvíli protože opravdu čelíme obrovské krizi. Včera také proběhlo zasedání rady a je tady obrovsky důležité, abych začal pozitivně. Nechci začít kritikou toho, o čem rada nerozhodla, ale myslím si, že je prostě důležité, že tady dnes sedí všechny naše výbory sjednoceně. Je to tedy výbor pro zahraniční věci, lidská práva, pro občanské svobody. E, zejména zmiňuji kolegy z výboru LIBE, kteří pracují na našem holistickém přístupu k migraci. Všichni zpravodajové jsou zde a všichni jsme tvrdě pracovali řadu let na e, vytvoření asilového systému, který už je nastaven, který dobře funguje, tak aby dobře fungoval. I členské státy velmi pracovaly na jeho eh, struktuře. Přeci jenom, kdyby se to podařilo už eh, rozběhnout, neměli bychom eh, problémy, kterým čelíme dnes. Takže, jak se říkal ty, Elmare, je to dobré, že všichni jsme zde dnes, všechny naše výbory zde dnes jsou, tak abychom posunuli věci ku předu a to je dobrá věc. Těší mě také, že <clears throat> máme zde na panelu také paní Federiku Mogherini, já opravdu respektuji její práci, respektuji eh, také její eh, moudrá slova za posledních několik dní. Já si myslím, že to je mm, všechno velmi důležité. Také eh, vysoký komisař Antonio Guterres a komisař pro migraci Dimitris Avramopoulos. Je velmi důležité, že jste mezi nás dnes přišli, abychom hovořili právě o tom holistickém přístupu, který musíme zaujmout. Eh, jak už jsem říkal, načasování je důležité. Máme zde také poslance ze zemí, jako je Jordánsko, Libanon, Libie, Maroko, Tunisko a Turecko. Je zde, eh, jsou zde také, je zde také teta chlapce Ailana, jehož snímky určitě všichni eh, jste viděli a které nám pomohly přiblížit tu obrovskou tragédii se kterou se potýká celá řada uprchlíků. uprchlíků. A e, sami vidíme, že i díky tomuto obrazu e, používáme více slovo uprchlíci než migranti. Vážení kolegové, jenom pár e, krátkých připomínek, protože vím, že všichni e, členové e, zde zastoupených výborů určitě budou také chtít pohovořit. Také máme naše ctěné hosty, takže nechci zabírat příliš mnoho času. Eh, řekl bych něco k tomu, co chce dělat eh, výbor LIBE. Je velmi důležité, abychom vnímali svoji eh, legislativní roli, co se týče legislativy, co se týče relokace a zpětného přesídlování, ale také legislativní situace. Elmar už hovořil o společném asilovém systému. Já chci hovořit o Fondu pro azyl a migraci, eh, chci hovořit také o řadě aspektů mm, včerejší debaty na radě. Trochu si dělám starosti ohledně toho, že pokud nebudeme mít politickou dohodu o číslech, eh, která eh, předložila komise, komise předložila jasný návrh a pokud se ohledně toho nedohodneme, tak prostě úplně ztratíme jakoukoliv důvěryhodnost a za výbor Libe bych chtěl říct, že se děláme obrovské starosti tím, že práce, kterou odvádíme a prezentujeme, pokud to nebude v této fázi přijato, tak eh, prostě dlouhodobě přijdeme o jakoukoliv důvěryhodnost. My zde máme také eh, eh, zástupce tedy Vysokého komisaře pro uprchlíky OSN a já myslím, že opravdu společně musíme udělat správná rozhodnutí a Chci vás ujistit o tom, že tato správná rozhodnutí nejsou jenom pro krátkodobý výhled. Musíme pohlížet dále do budoucnosti a proto je potřeba, abychom měli asilový systém, který trvá. Máme, musíme mít nějaký trvalý systém pro relokaci a musíme také mít nějakou rozhodovací pravomoc této věci, protože to prostě není problém jenom dneška, to je problém i do zítřka. E, jsou, zde, je zde celá řada globálních problémů, kterým čelíme, takže potřebujeme ty věci nastavit dobře e, chceme také dneska e, jasně říci, e, že je pro nás e, obrovsky důležitá otázka lidských práv. A spolu s vámi, s výborem AFED, chceme pracovat holisticky, tak abychom zajistili, že dosáhneme opravdu nějakých pozitivních změn chci, aby všichni vnější aktéři vnímali eh, roli parlamentu jako ehm, důležitou, protože my zde zastupujeme občany a eh, občané chtějí, aby se tyhle ty problémy vyřešily, takže eh, právě proto se zde dnes setkáváme. Všem vám děkuji za to, že jste mezi nás dnes přišli. Těším se na to, co nám dnes řekne, řeknete. Mm, doufám, že nás čeká pozitivní výsledek dnešního zasedání a hned předávám slovo naší ctěné zástupkyni Evropské komise, která je vysokou představitelkou eh, Unie pro eh, zahraniční věci a eh, bezpečnostní politiku. Takže slovo má Federica Mogherini, prosím. Musím si to překontrolovat ještě, jestli s tím souhlasí i Elmar. Je to, je to v pořádku. Ne, zdá se, že Federika tomu šéfuje, takže prosím. Myslím, si, že, myslím si, že dneska je šéfem Antonio Moraes. Já vím, že já jim ovšem dnes nejsem. Mogherini. Je to kolektivní záležitost, kolektivní úsilí. Děkuji za pozvání, děkuji za tuto iniciativu. Skutečně si myslím, že to je mimořádně příhodné, užitečné eh, setkání. Jsem víc než ráda, že tady mohu být eh, a že zde Eh, také mohu ponechat kolegovi a příteli Dimitrisovi tu interní eh, část celého eh, problému, ale já začnu takovým tím obecnějším rámcem. Všichni jsme zatím hovořili o tom, že je třeba problém řešit. Můj úkol je ten problém uvést do určité perspektivy, k tomu se za chviličku dostanu. Chtěla bych říct nejprve, že naše vnější akce a naše interní vnitřní akce nejsou oddělené záležitosti. Jsou to dvě části spojené nádoby. Pokud chceme jednat a pokud chceme být vnímáni jako jednotka na evropské úrovni, měla jsem šance to říct ve Štrasburku minulý týden, možná, že jste mě někteří slyšeli, eh, tak je tomu opravdu tak, že musíme jednat společně. Myslím si, že to vlastně mimochodem bylo včera poprvé, co vysoký představitel OSN se zúčastnil jednání ministrů vnitra. Opravdu pracujeme společně my v komisi, E, toto vnímáme jako agendu, kterou sdílíme a již celé měsíce i z ministry zahraničních věcí e, se snažíme řešit tuto migrační krizi a proto si myslím, že bylo velice, velice užitečné se dostat e, i k vám, k věci, která E, samozřejmě může být vnímána, vnímána jako interní. My máme celou řadu interních zážitostí v, těchto, e, v té oblasti vnitřní politiky, do toho se teď nebudu pouštět, ale myslím, že všichni musíme pochopit a všechny členské státy a všechny státy musí pochopit, e, ministři vnitra zahraničí, šéfové státu a vlád, že naše jednota či její nedostatek interně bude mít dopad na důvěryhodnost našich vnějších aktivit. My my se samozřejmě snažíme v posledních měsících vytvářet eh, tu, ten duch jednoty v těch vnějších záležitostech. Je to komplikované, snažíme se o to pozitivními cestami, eh, musíme se snažit z toho výjít jednotně jako Evropané na naší vnější hranici a stejnou míru jednoty potřebujeme, stejnou míru jednoty a akce eh, potřebujeme i v oblasti vnitřní politiky, uvnitř Unie. Jinak, jinak to prostě nezvládneme. A když e, jde o to, e, to celé uvést do určité perspektivy, tak je třeba si uvědomit, že se jedná o evropskou krizi. Je to skutečně krize evropská, ale především je to krize regionální. Úplně nejdřív je to regionální krize. Dramaticky se dostává e, do Evropy, ale v posledních letech se dramaticky dostávala do ostatních zemí v regionu. E, a takže s našimi kolegy, s našimi kolegy v Libanonu, v Jordánsku, v Turecku a v celé řadě dalších zemí, v Africe, ve středozemí, e, je, e, jsme samozřejmě v kontaktu a jde o to, že e, si oni, a to je velmi přirozené, teďko říkají, aha, tak vy jste se právě vzbudili, protože oni v tom žijí již léta. Není to nic nového, není to nic, co by bylo pouze a výhradně evropské. Spíš naopak, je to regionální a je to zároveň globální záležitost. Pokud bych to měla teda uvést do určité perspektivy, hovoříme o 0,1 e, e, desetině procenta evropského obyvatelstva, když hovoříme o přistěhovalcích. Libanon e, ovšem e, čelí 25%. A e, to dejme do kontrastu s tím 0,1%. To si myslím, že by nás mělo opravdu vybudit a dát věci do perspektivy. Je třeba si uvědomit, co, čemu čelí lidé v regionu. A dovolte, abych zdůraznila ještě jednu věc. Slova jsou důležitá. Pokud definujeme krizi jako krizi migrační, tak je to jedna věc. Pokud to definujeme jako eh, krizi uprchlickou, je to zase věc jiná. Slova jsou důležitá. Slova jsou důležitá především pro politiky. Máme odpovědnost eh, předávat sdělení eh, a informace našim, našemu veřejného mínění. Musíme být konsistentní s realitou. To, co máme před sebou, není pouze otázka uprchlíků, není pouze otázka ekonomických migrantů. Myslím, že Moraes, eh, Claudio může potvrdit, že eh, ministři vnitra nám dali skvělý obrázek o situaci, máme tady různé toky, ale nejprve si musíme uvědomit, co máme před sebou ve skutečných eh, číslech a nemůžeme si malovat situaci pouze černě nebo bíle. E, nikdo samozřejmě teď nemaluje věci na růžovo, ale zase opakuji, nejedná se pouze o ekonomické migranty a nejedná se pouze o uprchlíky z jihu. Je to prostě smíšený tok, což před nás staví e, určité odpovědnosti z právního hlediska, z morálního hlediska, z politického hlediska před nás jako Evropany, protože zase jednou, jak už jsem to měla šanci říct minulý týden, jsme vnímáni ve světě stále jako šampioni, jako jako ti, kteří eh, prosazují lidská práva, my Evropané. A teď jde o to ukázat, do jaké míry jsme konsistentní s dodržováním lidských práv u nás uvnitř Evropské unie. Takže proto je velmi důležité to propojení vnitřní a vnější politiky. Je to zásadní. Pokud jde o tu vnější aktivitu, vnější činnost, kolektivní úsilí, tady bych řekla, že se soustředíme na tři hlavní prvky. A zase obvykle říkáme, co se vizí týče, tak jsme jednotní jako Evropané, jako evropské instituce, máme jednotu členských států. Hovořili jsme o tom před týdnem, před deseti dny s ministry zahraničních věcí a možná, že si pamatujete, že zhruba před rokem jsem seděla právě zde v tomto zasedacím sále na slyšení a říkala jsem, že migrace bude jedna z těch, jedním z těch témat, které budu mít určitě k řešení. A bylo to trošičku spochybněno, protože to není vnímáno jako, nebylo vnímáno jako věc pro zahraniční eh, věci, pro zahraniční oblast. A eh, říkala jsem, že bude zapotřebí dát migraci na pořad jednání ministrů zahraničí zahraničních věcí. Bylo to poprvé, myslím, v únoru nebo v březnu. Měli jsme poprvé e, společné zasedání, společný summit ministrů zahraničních věcí a vnitra k této tematice a od té doby na tom pracujeme, protože naše vnější akce musí být e, skutečně konzistentní, musí být e, soudržná, musí být spojená s dalšími oblastmi a k tomu se ještě vrátím. Takže sjednocení jako Evropané, to je e, důležité. Musíme spolupracovat se svými partnery. Musíme být partnery v mezinárodních organizacích, samozřejmě s UNHCR, OSN a tak dále s SLM. Já už jsem e, už začala e, s takovým formátem setkání na vysoké úrovni s ministry Eh, v minulém červenci. Jedná se o země Esail. V Nigeru budu pozítří a eh, budu se eh, tedy setkávat s ministrem a s, s prezidentem a ministrem zahraničních věcí v Agades. Budeme se zabývat tím, do jaké míry můžeme být partneři v jednom z těch nejklíčovějších míst, co se toků migrantů týče. Eh, rovněž eh, jsme posílili UCAP SIL, naší misi na místě a eh, poskytujeme podporu místním orgánům pro řešení těch toků. Rovněž jsme začali intenzivní dialog s africkou jednotou, především co se týče přípravy nadcházejícího samitu a od tom, jak lépe spolupracovat v dlouhodobém horizontu. Nejenom co se týče spolupráce v této oblasti, ale také v oblasti ekonomických investic, které jsou samozřejmě důležité, aby eh, pomohly řešit jednu z zásadních eh, příčin těchto všech pohybů, to znamená chodu, chudobu, nedostatek práce a teď hovořím o poměrně velkých částech světa, eh, subsaharské Africe a dalších regionech. Také jsme začali s s dialogem na vysoké úrovni, o který jsme byli požádáni. A pracujeme e, styčné důstojníky pro, e, naše styčné pracovníky pro oblast migrace v těch nejklíčovějších místech. Ale dovolte, abych se ještě na chviličku zastavila u jiného tématu, o u tématu financí. Když hovoříme o konzistentnosti a soudržnosti, eh, tak eh, také jsem to zaznamenala v závěrech rady, viděli jsme to včera při jednání, eh, v závěrech ne rady, ale v závěrech předsednictví. Jde o to zvýšit úroveň naší podpory pro UNHCR a to je něco, co, eh, jsem, co vidím vždy ráda, eh, k čemu vždy ráda eh, přispívám, ale jde o to, aby to byla Unie a členské státy společně. Stále si ještě myslím, že to není dost stále si myslím, že musíme více přispět do rozpočtu UNHCR Eh, tak, aby to bylo na úrovni roku 2013. Ano, byl to výjimečný rok, ale všechna eh, leta jsou výjimečná. Tady jde třeba, je třeba změnit mentalitu. Eh, toto je urgentní, naléhavá záležitost, která ovšem s námi zůstane. A máme dva trustové fondy. Jako Evropská unie jsme založili jeden fond eh, pro Sýrii, který se zabývá financováním eh, situace, eh, zlepšení situace migrantů v Syrii, identifikuje projekty a identifikuje pomoc i v Libanonu, v Jordánsku a v samotné Syrii a jedná se o investování 4 miliard eur dohromady, ale řekně, řeknu vám jednu věc. Předsednictví ve svých závěrech říká, že rada, a teď cituji, se rozhodla zvýšit eh, tuto eh, finanční pomoc eh, pro syrijský fond a to zcela zásadním způsobem pro pomoc Syrii a sousedním státům. Takže my jsme začali s tímto fondem, je tam 41 milionů eur, které poskytuje Evropská unie a samozřejmě pak je to otevřené příspěvkům členských států všech všech členských států. Eh, všem eh, členských států, které nás vyzývají, abychom zvyšovali eh, finanční pomoc a když se tak podíváme, jak přispívají členské státy, tak dobře, Německo 5 milionů, Itálie 3 miliony eur a to je všechno, tečka, hotovo. Takže jsem velice ráda, že členské státy tady v závěrech eh, eh, eh, oznamují, že je třeba zvyšovat výrazně tento Trust Fund pro finanční prostředky pro řešení situace uprchlíků v Sýrii a okolních zemích. Ale teď je třeba dodržet ty závazky a aby následovala, následovaly činy za slovy. To je prostě nutné. A to samé platí pro e, Africký fond. V minulém týdnu ve Štrasburku se předložil ten balíček. My jsme e, předložili návrh založení fondu pro Afriku. Víme velmi dobře, že musíme jednat v Sýrii, ale zároveň jsme víc než připraveni také e, pracovat na strategii pro tyto zemi, ale země, ale také ještě v oblasti Afriky. Včera jsme mimochodem slyšeli řadu zajímavých věcí, takže mám teď možnost tady tady s vámi být trochu méně diplomatická a trochu otevřenější. E, navrhli jsme vytvoření Fondu pro Afriku. Velmi dobře, jako Evropská e, unie do toho hodláme přispět jednou celou osmi desetinami miliard eur. Já teď čekám na členské státy, aby přispěli zásadním způsobem, výrazně a ne v jednom, e, ne do roku, ale zítra, pozítří, aby hned přispěli. Teď je to tak, že tam bude 1,8 desetin miliard eur za Evropskou unii. My jsme včera vyslali dopis s Dimitrisem a dalšími komisaři všem členským státům, všem ministrům, aby přispěli. A já očekávám, že v následujících hodinách, ne měsících, hodinách nám začnou tyto příspěvky od členských států eh, proudit. Omlouvám se, že jsem trochu emocionální, ale občas je tomu tak třeba. Za druh, druhá úroveň, A já vím, že zde v parlamentu e, jsme e, vždy e, velmi otevřeni, když jde o rozpočet, o rozpočet pro rozvoj. Tady jsme spojenci s vámi v této oblasti. Další věc, eh, na které pracujeme samozřejmě, je otázka partnerství se zeměmi původu. Já samozřejmě vím, že se hodně, hodně eh, tlačí na tu otázku návratů. Je to, spa, je to v pořádku, je to eh, relevantní, ovšem pouze pro některé národnosti pouze pro některé části těch e, účastníků těch toků migračních. E, nejde e, to o, dejme tomu, aplikovat na ty, kteří přicházejí ze Sýrie, z Afganistánu a tak dále. Musíme plně respektovat mezinárodní právní úmluvy a musíme samozřejmě respektovat pravidla, která z toho pro nás vyplývají a nemůžeme tu, ten návrat tlačit řešit v případě, kdy tomu tak prostě nejde. E, takže princip takzvaného no refoulement E, je něco, co nemůžeme ztrácet ze zřetele. A tady jde o naší právní, morální e, povinnost e, dodržovat to, co je řečeno. Zároveň ovšem také pracujeme na těch návratech, rovněž musíme vzít v úvahu, že když jde o takzvané transitní země, tak se situace mnohem více komplikuje. Je mnohem složitější, než si dovedeme představit, protože řada těch transitních zemí se stávají cílovými zeměmi s velkými ekonomickými, sociálními a environmentálními problémy. Takže můj přístup k těmto zemím je e, přístupem partnerství. Musíme společně pochopit, co můžeme dělat společně i e, zároveň s Mezinárodní organizací pro uprchlíky, s UNHCR, abychom ne zastavovali, ale nějakým způsobem dokázali spravovat, řídit tyto obrovské toky. Takže říkám to také proto, že musíme být velice obezřetní, když jednáme se zeměmi a státy, které čelí velmi obtížným environmentálním, sociálním a hospodářským problémům minimum. Nemůžeme na ně vlastně nakládat další e, břemeno, protože bychom mohli zapříčinit destabilizaci těchto států, které by se postupně mohly stávat i zeměmi původu e, těch uprchlíků, těch migračních vln, protože již by nebyly dostatečně stabilní a pevné. Takže tady musíme opravdu jednat velice, velice obezřetně. Další dva eh, prvky, které jsou také velmi zásadní. Je, jedná se o naší společnou práci proti pašerákům a eh, těmto eh, podloudníkům, takže těm, kteří, těm převaděčům, Tady je třeba, abychom jednali jednotně a to ať co se týká migrantů či uprchlíků. Je to prostě fakt, je to realita. V mezičase, dřív než vznikne ten konsensus, abychom zásadně e, pracovali na e, těchto oblastech nelegálních kanálů a e, je třeba, abychom a to jsme také začali, e, pracovali s našimi partnery právě v těch zemích tranzitu, tak, aby bylo možno posílit ten boj proti jak organizacím, e, kriminálním organizacím, tak převaděčům, e, prostě celým těm sítím, které těží z neštěstí a zoufalství lidí. Myslím si, že všichni ti z vás, kteří měli příležitost se setkat s někým, kdo přežil, a tady zdůrazňuji přežil eh, těmi všemi jednotlivými etapami, eh, protože víme, co se děje, eh, co se děje na mořích a tak dále. A Samozřejmě eh, Lampedusa je na našem italském území, já jsem italkou, ale věřte mi, že eh, to jsou prostě eh, obrázky čilého otroctví, které jsou před nás potom kladeny a to je naprosto, naprosto nepřípustné a nelze, nelze to vydržet, pokud lidé dávají úplně všechny své prostředky a vkládají nejen své životy, ale životy svých dětí do rukou neznámých známých eh, cynických eh, převaděčů, tak to o něčem vypovídá. Jak asi zoufalí musí být lidé, kteří riskují smrt eh, společně někde na nějaké loďce na moři. Tito lidé nemohou být zastaveni nějakými ploty či zátarasy. A čím dříve si to uvědomíme, tím to bude lepší. A kromě té celkové strategie máme ještě operaci CSDP, která je vlastně operací proti těm eh, převaděčům, proti těm eh, sítím eh, podloudných operátorů na mořích. A ještě jednu věc, kde, jsme, kde se nám podařilo jednat rychle. Prostě jeden měsíc eh, na to, abychom zahájili operaci. Je to operace, na které se shodlo všech 28 států, eh, funguje již pět týdnů a při, eh, přispěla k tomu, že se podařilo zachránit 1500 životů na mořích, eh, což je významné a zároveň eh, se nám podařilo prostřednictvím této operace získat poměrně důležité informace o tom, jak operují tyto podloudné sítě. A teď eh, chci, aby ministři eh, vnitra a eh, obrany se posunuli do fáze dvě. Tady bude třeba nutný konsensus na úrovni summitu. Nejde o to vrhat bomby na ty lodě, Jde o to prostě zatýkat ty převaděče, Eh, kteří jsou velmi často, jak víte, v odlišných plavidlech, nejsou s těmi eh, migranty. Eh, tito lidé prostě musí být převedeni přes, před soud, jejich majetek musí být konfiskován. To znamená, je třeba jim ten život a tu, ten jejich podlounický trestný způsob činnosti zcela znemožnit. Jistě to nebude to, co všechno zastaví, ale je to důležitá součást. A samozřejmě musíme konat při plném respektování mezinárodního práva a v plném e, součinnosti s našimi dalšími mezinárodními partnery. A na závěr, v neposlední řadě, u toho bych pak skončila, ale budeme mít možnost o tom hovořit i dále. A mimochodem jsme o tom již hovořili na plenárce minulém e, týdnu naše práce na eh, původu krizí a chudoby. Takže to je e, ještě e, doplněno klimatickými změnami, protože právě klimatické změny se podepisují na těch obrovských e, tocích uprchlíků, kteří jsou vlastně uprchlíky environmentálními. Co se týče krize, tak naše ztráce se soustředuje především na Libii. Tam si myslím, že už možná v následujících dnech přijde nějaká dobrá zpráva. Zdá se, že tady je záblesk dohody nadcházejícího rodinách. A pak je to práce v Syrii. A k Syrii, jak Elmar zmínil, teď myslím, že už máme určitou možnost. Eh, OSN otevírá eh, určitou, eh, určitý rámec, který by znamenal regionální rámec spolupráce pro regionální mocnosti a e, ty by se e, soustředily e, právě na Sýrii. Tam je totiž občanská válka, naší povinností je najít ty vhodné politické a diplomatické způsoby, jak z toho se dostat a pak je tady ta lidská Eh, ta, to, to břemeno eh, uprchlíků a eh, lidí vykořeněných, které musíme řešit. A ještě to uvedu do určité perspektivy. Hovoříme o 40 tisících, o 120 tisících a tak dále. Pokud připojíme ty uprchlíků, kteří jsou vnitř, vysídlení uvnitř Sýrie a kteří jsou v těch uprchlických táborech kolem Sýrie, tak se jedná dohromady o nějakých 12 milionů osob. To jsou prostě konkrétní konkrétní čísla. Je třeba si uvědomit, že nejde jenom o čísla, že jde o lidskou důstojnost, že jde o mezinárodní právo a že jde o naší odpovědnost. Já vám děkuji za pozornost. No no. Hm, děkuji. A slovo dávám panu Avramopoulosovi. Děkuji. Chtěl bych vám poděkovat, děkuji eh, za tuto iniciativu. Jsem velice rád, že mohu být eh, opět eh, v této místnosti, kde jsme začali již před rokem diskutovat o těchto věcech a tady v jiném psychologickém stavu. Jsem velmi rád, že pan Gutierrez, že mu byla svěřena tato velice citlivá záležitost. Pokud jde eh, o počátek eh, naší spolupráce, eh, tak jsme věděli, že věci nebudou jednoduché. Evropa začínala být konfrontovaná s migračními tlaky a byla zaskočena nejenom Evropa, ale samozřejmě i členské státy v podstatě v té eh, době to se to celé rozbíhalo, že bylo v samém počátku a tehdy eh, jsme mohli doufat ve výsledky. Jean-Claude Juncker tam stanovil priority velmi rychle a předložil návrhy a konkrétní politiku během pěti měsíců jsme byli schopni předložit eh, Evropskou agendu pro otázky přistěhovalectví. Já bych chtěl vyjádřit svou vděčnost Evropskému parlamentu za to, že od samého začátku velmi podporoval naše úsilí. Fakt, že jsme přijeli eh, naši politiku, tak to ten problém nevyřešilo. O tom není pochyb. Víme, že Evropa je pod tlakem. Víme však také, že naše sousedství je v plamenech, takže situace bohužel bude trvat a musíme být velmi, velmi dobře připraveni. Tento problém není problémem peněz nebo čísel. Tady jde o lidskou důstojnost, o respektování lidských bytostí, hodnot a principů, eh, na kterých byla vybudována Evropa. My jsme připraveni tyto hodnoty hájit. Eh, naše reakce na tuto krizi bude eh, historickým momentem v historii Evropanů. Je to eh, velká zkouška pro Evropu, zátěžová zkouška pro naše hodnoty. Plně si uvědomuji, že váš výbor a Evropský parlament věnuje pečlivou pozornost otázkám základních práv přistěhovalců, eh, imigrantů a také azylovému právu. Eh, různé politické rozpravy eh, v tomto parlamentu, ale i na Evropské radě, které jsou velmi živé, nám pomohly, abychom se posunuli vpřed. Tyto rozpravy eh, jsou ovšem velmi jiné v jednotlivých členských státech, velmi se mezi sebou ličí. A jak víte, tak je tam mnoho rozporů i na radě, je tam mnoho různých pohledů, tak Evropa funguje. A nebo je to také způsob, jak Evropa nefunguje. E, e, včera e, večer jsem byl velmi zklamán. Očekával jsem větší podporu ze strany členských států. Ano, většina byla velmi ochotná pomoci, přispět a máme pozitivní výsledky, ale některé země bohužel uvažují spíše eh, nacionalistickým než evropským způsobem. Ale eh, musíme se posunout dál a já osobně jsem odhodlán situaci a tuto krizi transformovat v novou příležitost, jak obnovit evropství, evropského ducha a posílit principy solidarity a zodpovědnosti. V tuto chvíli celý svět Eh, sleduje Evropu, očekává od Evropy, že se posune vpřed odvážným způsobem a bude konat. Je na čase, abychom se všichni chopili naší zodpovědnosti. A nyní bych se rád zaměřil na to, jakého pokroku jsme od minulého roku dosáhli. Neměli bychom nikdy zapomínat, že naše migrační politika, kterou jsme zatím ve velmi krátkém období eh, vyvinuli, již přispěla nebo zachránila lidské životy. Více než 110 tisíc osob bylo zachráněno eh, posílenými operacemi Triton a Poseidon. Je tedy zřejmé, že výsledky jsou možné, pokud jednáme jednotně a koordinovaně. Naše reakce na krizi vychází z potřeby zajistit základní právo na azyl, tak jak jsem uvedl v počátku. Uvedu několik konkrétních příkladů. První hotspoty byly zřízeny a brzy budou také spuštěny. Hotspoty zlepšují přijímání eh, imigrantů na hranicích a také identifikaci těch eh, kteří jsou v nouzi, kteří potřebují mezinárodní ochranu, včetně kandidátů na relokaci. Identifikují se i ti, kteří pravděpodobně nebudou mít právo zůstat v Evropě. Na, eh, bude zorganizováno operační setkání po formálním přijetí eh, závěrů rady. První relokace poté budou moci okamžitě eh, započít tím, že prioritu budou mít zranitelní žadatelé. První přesídlování eh, také bude moci být spuštěno bez prodlení. Jak víte, komise minulý týden předložila ambiciozní balíček k řešení současných eh, migračních výzev. Naše návrhy usilují o zajištětí asilového práva toho, aby bylo plně respektováno v Evropské unii. Předložili jsme nový návrh do, dočasné relokace. Celkově se to týká 160 tisíců osob, které potřebují e, ochranu a usilujeme o relokaci e, těchto osob, aby mohli žít v místě, kde budou v bezpečí a e, svobodní. Eh, Evropské aky v oblasti azylu eh, zahrnují zvláštní pravidla pro identifikaci eh, těchto osob a tato pravidla platí i v případě relokace. Priorita bude věnována také zejména těm mimořádně zranitelným žadatelům, tak jak je to v návrhu Rady. V rámci toho prvního návrhu jsme viděli, že stanovisko Evropského parlamentu působí jako velmi silný signál vyslaný členským státům. A komise eh, na základě toho navrhuje stálý mechanismus eh, eh, relokace nebo stále relokace, tak aby azylové právo mohlo být efektivněji uplatněno v budoucích krizích. A Evropský parlament bude plně zapojen do vyjednávání jakožto spoluzákonodárce. Evropský seznam eh, bezpečných zemí původu, který navrhujeme, uleví tlaku na členské státy, na jejich národní asilové systémy a pomůže jim, aby se zaměřili na žadatele, kteří mají eh, potřebu mezinárodní ochrany, kteří potřebují tuto ochranu. Žadatelé o azyl budou i nadále předkládat žádosti, které budou hodnoceny na individuálním základě a přeskum žádostí eh, na mezinárodní ochranu bude urychlen a bude možné přistoupit k urychlenému návratu v případě, eh, že žádost eh, nebude naplňovat kritéria pro právo na azyl. Existující AKY a také směrnice o navracení Eh, dávají povinnost členským státům, eh, aby přijali všechny nezbytné kroky k zajištění efektivního návratu těch, kteří nemají právo zůstat. Pouze tímto způsobem můžeme zajistit neustálou veřejnou podporu a důvěryhodnost eh, asilového systému. V tuto chvíli víc, méně než 40 těch Eh, kteří eh, tedy dostali eh, příkaz se vrátit, byli vráceni do země původně. Evropský akční plán pro návraty se zaměřuje na krátkodobé a střednědobá opatření, která mají být přijata, aby se zvýšila efektivita evropského systému návratu s respektem všech norem lidských práv. A to samozřejmě zahrnuje také princip nenavracení. Chtěl bych zdůraznit, že aky Evropské unie platí eh, během celého procesu eh, až po navracení. Jde o jednotu rodiny a e, nouzovou e, i zdravotní pomoc. To vše je zaručeno směrnicí o návratech. Chtěl bych také zdůraznit, že pokud má být naše úsilí korunováno úspěchem a pokud máme dosáhnout trvalého řešení, tak musíme pokračovat v posilování operací e, s našimi partnerskými zeměmi, musíme je podporovat v jejich úsilí lépe řídit migraci a musíme řešit zdroj problémů zdroj těch důvodů, příčin tady eh, musíme mm, vylepšovat vztahy s třetími zeměmi, vylepšovat vztah eh, interních a ex, externích politik Evropské unie. A o to také usilujeme tím, že více spolupracujeme. A tak jsme činili od prvního okamžiku, a tento přístup již eh, začal vést k velmi pozitivním výsledkům. Eh, Stručně bych se chtěl zmínit o včerejším setkání. Na počátku jsem se zmínil, eh, že jsem minulý večer nepatřil k těm úplně nejšťastnějším, nebyl jsem úplně potěšen, ale musím říci, že ministři vnitra nabídli svou podporu komise Eh, tedy tu, kterou komise navrhla v květnu a v, srp, v září, většina členských států byla ochotná eh, přistoupit na dohodu eh, a rozdělit prostě tady dalších 120 tisíc lidí, kteří potřebují mezinárodní ochranu. Rada také rozhodla, že významně a bezprostředně navýší evropskou finanční podporu Sýrii a jejím sousedním zemím. Komise i Evropský parlament se shodli na tom, že potřebujeme eh, více no, ambiciozněji zareagovat na výzvy, kterým Evropská unie v současnosti čelí. Eh, tedy stručně řečeno, eh, Nedospěli jsme k dohodě, kterou jsme si přáli, ale vrátíme se opět k jednacímu stolu a pokusíme se o to znova. A tady, jak jsem již eh, říkal mnohokrát, spolehám na vaši podporu. Eh, Evropský parlament tady hraje důležitou úlohu, protože vaším prostřednictvím eh, vaši národní političtí vůdci, politické strany mohou zvýšit svou podporu pro naše společné úsilí. Vážení poslanci, chtěl bych vám poděkovat za to, že jste mi umožnili uh, Eh, opět k vám hovořit, přijít mezi vás. A jak říkám, spolehám na vaši podporu a jsem vděčný za všechno, co jste v posledních deseti měsících udělali pro to, aby mohla být předložena velmi eh, komplexní politika v oblasti migrace. Samozřejmě, že v budoucnosti to musíme udělat ještě více, ale musíme to udělat společně. Eh, je to otázka Evropy, souvisí to s našimi hodnotami, s budoucností Evropy. Pokud selžeme, tak eh, neselžou instituce. Bude to selhání celé Evropy a to bychom neměli dopustit. Děkuji srdečně, pane komisaře a slovo teď má paní Valencián. Muchas gracias. Mnohokrát budu hovořit španělsky, tak eh, aby eh, to zvládla rychle. Děkuji vám, pane předsedo Broku. Děkuji vám všem za to, že jste přišli. Dovolte mi, abych dvě minuty učinila malou reflexi, než vám představím Antonia Guterese, který se v současném době má ujmout slova. Eh, právě se vracím z hranic mezi Srbskem a Maďarskem. A nemohu neokomentovat svým kolegům a také těm význačným zástupcům institucí, kteří se mnou sedí za tímto stolem, že když jsem viděl hranice mezi Maďarskem a Srbskem, to je ostuda. Je to hrůza. A všichni, bohužel všichni jsme komplicové této situaci. Osoby nacházející se na této hranici i na jiných hranicích se snaží přejít zoufalým způsobem přes hranice do Evropy a také uvnitř Evropy. Nemají nic. Nic nedostávají Eh, pouze některé humanitární organizace a také agentura Agnur s maličkými příspěvky se snaží bojovat proti vyčerpání a hladu všech těchto osob, které zcela jistě mají právo, alespoň jejich převážná většina, na azyl. Já jsem si vzala letadlo a trvalo mi hodinu 40 minut, než jsem doletěla z Bruselu, abych viděla tyto osoby strašná spousta dětí. Nedokážete si představit, kolik dětí tam je. Na této hranici, která byla zavřena včera odpoledne, a ptám se, co budou dělat těch desetitisíce lidí, kteří jsou vlastně uvízli v Srbsku. Přesně jak pan komisář, tak paní Morgerini eh, a pan Guterres, to jsou osoby, které se co nejvíce zasazují o to, aby se tato situace změnila. Vyslechla jsem si komisaře, který řekl, musíme jednat společně, ale musíme jednat teď, protože za týden už bude zima v noci, už je strašná zima a e, dož, zažijeme krizi pohybu lidí, která se promění v enormní humanitární krizi. E, krize pohybu osob už byla avizovaná mezinárodními organizacemi, včetně Agnoru. E, celou řadu jsme byli upozorňováni na to, že situace v respektivní zemí byla neudržitelná, že Turecko začne vyhazovat lidi a stává se to teď. A řeknu vám, že pak, když nezačneme jednat teď, za týden už budou lidi mrznout a umírat eh, mrazem. A co je tady rozdělování, hádat se o rozdělování 40 tisíc nebo 120 tisíc lidí? Vždy čelíme obrovské humanitární krize a musíme tyto osoby doprovázet. Musíme diskutovat o tom, co s nimi budeme dělat. Ale než E, o tom rozhodneme, tak jim přece musíme dát, najíst, napít a dát jim přikrývky, aby mohli spát. Toto je ještě, to, to je daleko dřív, než začne jednat politika, toto se musí stát. E, e, já bych chtěla poděkovat pana Gutěresově, Gutierrezově ve jménu všech, kteří zde jsou za enormní úsilí, které vyvíjí navzdory velkým finančním potížím, které má. A chci také poděkovat panu komisaři a paní Morgerinové za jejich práci. Eh, víte, že se počítá s Evropským parlamentem, ale to nestačí. Evropský parlament nestačí a nestačí ani Evropská komise. Odpovědnost má dnes rada. Děkuji vám a má slovo pan Gutierrez. Honorable chairpersons and Vážený pane předsedo, spolupředsedové, já jsem také působil eh, takto v parlamentu, takže si dovolím vám říkat, vážení kolegové, před 15 lety jsme zažili první velkou uprchlickou krizi, jak pro EU, tedy tak pro UNHCR. Eh, to bylo tedy taková největší Eh, krize od eh, druhé světové války, kdy v roce 56 eh, uprchlo asi 200 tisíc Maďarů, tenkrát hlavně do Rakouska, tenkrát žádný Schengen nebyl, ale dostali se přes hranice do Rakouska a tehdejší Jugoslávie. V Rakousku se tenkrát nastavil program pro přemístěvání a přesídlování. Ehm, šlo tedy o to, aby se tyto osoby přemístily do dalších evropských zemích. V tehdejší dobře, době teprve se rozbíhala evropská integrace, Evropská unie vůbec neexistovala, ale ehm, při nejmenším ta část Evropy, která už mohla být integrovaná, byla opravdu sjednocená a ehm, pomáhala těmto maďarským uprchlíkům. Dnes ale už máme Evropskou unii, ale Evropa už sjednocená není, Evropa je rozdělená. A toto rozdělení se ukazuje v tom, že třeba e, je velmi těžké schválit nejrůznější programy na radě, ale také se ukazuje, že i v této chaotické situaci členské státy najednou se snaží dělat nějaké své vlastní ojedinělé aktivity, Eh, hranice jsou monitorovány, některé velmi tvrdě, některé měkčej. Ale vypadá to, jako, jako by v Evropě každá země byla eh, kouskem nějakého pucle, ale ty kousky už do sebe nezapadají. Mm, už tu skládačku nedokážeme poskládat. Mm, Evropa teď tedy nespolupracuje tak, aby ochránila ty, kteří ochranu potřebují a to působí obrovské utrpení lidí, Eh, když třeba vidíme rozhovory s lidmi na těch hranicích, zejména se Syřany, ti jsou z toho úplně překvapení, šokování, neví, co se s nimi stane, řada z nich eh, má strach a někteří jsou úplně zoufalí. To prostě způsobuje špatný imič Evropy ve světě a když hovoříme třeba o eh, souboji hodnot, tady často hovoříme i o islámském světě a podobně, to je v podstatě eh, ideologický souboj, nejenom tedy eh, vojenský. A pokud tedy Evropa chce přispívat osvíceneckými myšlenkami globální kultuře, pokud tedy hovoříme o boji hodnot, tak pokud Evropa přijme Syřany, to je něco, co dokáže bojovat proti islámskému státu, pokud je ale odmítneme právě na základě toho, že jsou muslimové, tak samozřejmě tím jenom přilíváme do ohně té propagandě islámského státu. A eh, právě o to tady jde v, eh, dnes v dnešním světě. A je to e, napojeno samozřejmě i na naši vlastní globální bezpečnost v Evropě. A zároveň to také vytváří dokonalé prostředí pro pašeráky, aby z toho měli nějaký profit. A pak jsou prostě lidé, kteří se eh, eh, dívají, a tady eh, jsou obrovské toky nějakých lidí, je z toho totální chaos, tak já se k ním přidám. Toho samozřejmě vy, využívají i lidé, kteří jinak by, by takovýto uprchlický status nikdy nemohli mít. Takže samozřejmě ten chaos, to zmatení pomáhá i oportunistům, kteří se snaží takhle přidávat k tomu migračnímu toku, aniž by sami potřebovali ochranu. V tomto kontextu musíme chápat další věc. A to je povaha těch migračních toků. Co od toho můžeme očekávat? A dnes máme velký rozdíl mezi středním, eh, eh, mm, středozemním mořem a východem v tom eh, centrálním středozemí eh, to je v podstatě něco, co se eh, tradičně týká vztahu mezi Evropou a Severní Afrikou. To také samozřejmě závisí na budoucí demokratickém a demografickém vývoji, jak v Evropě, tak v Africe. Tady samozřejmě máme na mysli třeba ochranu Eritrojců, potom krize v Libii, která teď organizačně nepomáhá. Ale tady vlastně ta klíčová otázka, která může zmírnit tento fenomén, je adekvátní spolupráce na rozvoji Afriky. Tady v podstatě nejde jenom o peníze, to je otázka typu projektu a typu spolupráce, které nastavíme, protože tahle ta spolupráce musí být stále více napojena na e, zdroj e, to ne, nenutné lidské mobility, protože někdy prostě dochází k Eh, vysídlení lidí, aniž by to bylo nezbytně nutné. Můžeme pomoct třeba jejich eh, komunitám v tom, aby eh, se jim dobře dařilo. Takže tady v podstatě jde opravdu o snížení těch ne, nenutných toků. Ale když se podíváme na východ středozemí, tedy v té centrální ptáci eh, té centrální části no, jsme měli asi 500 až 1000 denně. Na východě máme 4 tisíce lidí, kteří se každý den dostávají na eh, řecké ostrovy a to je určitě uprchlický tok. V posledních průzkumech jsme zjistili, že osu, a přes 80% těchto těch lidí jsou Syřané, potom Afgánci, Iráčané a další národnosti. Ale v zásadě je to tedy uprchlický tok směrem do Řecka. A je to uprchlický tok, se kterým musíme něco udělat. V případě tedy e, těch Eritrejců to je smíšený tok, tam, je, e, tam jsou i ekonomičtí migranti, to samozřejmě potom e, vede k jiným řešením, k jiným přístupům při řešení této situace. Takže proč došlo k tomuhle obrovskému nárůstu v těch počtů lidí? To, co se děje tedy v tom centrálním středozemí, to je v podstatě eh, podobné, to je takový trend, který mm, postupně asi eh, poroste eh, na základě tedy demografických trendů. Ale na východě máme tedy ten obrovský nárůst. Proč je tomu tak? Já si myslím, že tam máme tři důvody, které se kombinují. Syřané žijí v sousedních zemích Sýrie už asi pět let. Přišli o jakoukoliv naději toho, že situace v Sýrii se v blízké budoucnosti vyřeší. Další, eh, další problém je, že životní podmínky v těch zemích, ve kterých se nyní nacházejí, se stále zhoršují. Ehm, země jako Jordánsko nebo Libanon eh, a také Turecko do určité míry eh, prostě zažívají obrovský dopad tohoto přílivu lidí na svou ekonomiku. A nedokáží se s tím dostatečně vypořádat. Tito lidé, tito uprchlíci, kteří jsou v těch e, sousedních zemích, prostě nemůžou chodit do práce, nemohou nějak organizovat e, svoji práci. Přichází o své úspory, ze kterých musí žít. Takže nemají žádné vyhlídky, e, ztrácejí naději. A co dělá věci ještě horšími? V roce 2015 jsme zašili snížení mezinárodní pomoci Klíčovým prvkem tohoto snížení bylo nedostatečné financování eh, celosvětového potravinného programu. To bylo ohlášeno před několika měsícemi. Eh, tam vlastně šlo o implementování škrtu asi 40 potravinové pomoci do zemí sousedících ze Syrii. Takže v podstatě všichni tyto lidé měli eh, pocit, že je svět opouští. Nedá se vrátit zpátky domů, Eh, životní podmínky v zemích, kde žijou, prostě se neustále zhoršují, protože ty země nemají kapacitu jim pomáhat a kromě toho mají pocit, že mezinárodní komunita na ně zapomíná, protože jako by se na ně zapomnělo. A v téhle té situaci Evropa samozřejmě vypadá jako jediná možná záchrana a proto dochází k tomuto obrovskému nárůstu migračních toků. Uh, E, a samozřejmě hnedka se na to vrhli ty pašeráci, kteří z toho také chtějí mít nějaký zisk. A rozběhlo se to až do rozměrů, které e, nyní zažíváme. V tomto kontextu je tedy pro mě naprosto jasné, že potřebujeme masivní humanitární pomoc uprchlíků. potřebujeme masivní strukturální hospodářskou pomoc sousedním zemím. To jsou naprosté naprosto zásadní podmínky pro to, abychom eh, zpomalili tyto toky. Eh, taky je velmi důležité si přiznat, eh, už jsem zaznamenal myšlenky v tomto směru v některých médiích, že řešení Evropy posílat Syřany zpátky do těch sousedních zemí, to je prostě nemožné, jak politicky, tak morálně, tak právně. V tomto kontextu jsme všichni velmi zklamáni včerejšími eh, závěry. Já samozřejmě nechci zasahovat do vnitřních zálež, záležitostí evropských institucí, ale vzpomínal jsem si na eh, dobu, kdy jsem sám působil ve vládě. Eh, zažili jsme třeba zemětřesení a velmi těžké povodně, takže opravdu mimořádné situace. A Teď jsem si říkal, co by se, co by se stalo, kdyby tenkrát eh, se Rada ministrů sešla, aby se rozhodla o tom, co budeme dělat s těmi obětmi eh, tehdejšího zemětřesení. a Potom by se nedohodli, potom by předložili eh, parlamentu nějaké rozhodnutí, které bylo v podstatě nerozhodnutím a parlament by teprve se k tomu musel vyjádřit a ty lidé by tam přitom mezi tím eh, byli bez jídla, bez vody a tak dále. Takže tohle to je, to je prostě krize, to je humanitární krize. Eh, teďka vlastně se chceme zase setkávat někdy v říjnu, to přece není možné. Takže v pět hodin ráno, když jsem se probudil, pořád ještě šokován těmi zprávami z předešlého večera, z 10 hodin večera, tak jsem si říkal, prostě potřebujeme plán B. A velmi mě potěšilo, že řadu těch prvků, které jsou obrovsky důležité pro tento plán, plán B, zmínil už pan komisař musíme postupovat eh, tam, kde můžeme. To, co můžeme udělat teď hned. Potřebujeme nastavit adekvátní vhodné podmínky. Já nemám eh, úplně rád ty slova hotspot, protože nevím, proč eh, je to horké, ale prostě potřebujeme nějaké adekvátní centrum pro přijetí těchto lidí, kde je tedy někdo přivítá, kde je může Eh, kde projdou nějakým screeningem, kde se ukáže, kdo potřebuje ochranu, kdo nepotřebuje ochranu, kde se ukáže, kdo potřebuje být přemístěn do nějaké jiné země a tak dále. Ale my jsme teďka třeba v úzkém kontaktu s řeckou vládou, oni opravdu odvádí obrovský kus práce, ale řecká eh, vláda prostě nemá kapacitu tohle to všechno nastavit. Takže potřebujeme další evropské agentury, EASO, Frontex a další. Samozřejmě potřebujeme pomoc také dalších členských států Eh, nejenom vlád, ale i občanských, společ, občanských společností, protože prostě potřebujeme nastavit takováto recepční centra. A eh, vlády těch daných zemí samozřejmě přijdou, ty, přijmou tyto hotspoty jenom za předpokladu, že budeme mít program pro přemístování a to musí začít okamžitě. Musíme začít těmi 40 tisíci lidmi, které už byly schváleny, ale samozřejmě potom jsou země, které možná dobrovolně mohou eh, otevřít eh, své dveře eh, budoucím číslům. To znamená, třeba těch, potom musíme také přemístit asi 160 tisíc dalších uprchlíků. Teď nevím, co se stane s maďarskými hranicemi, ale pokud maďarská hranice zůstane tak, jak vypadá teď, tak si opravdu myslím, že potřebujeme nějaké mimořádné reakce, potřebujeme pomoc e, Srbsku, protože potřebujeme v Srbsku rychle vytvořit právě tyto kapacity pro přijetí těch uprchlíků. Prostě potřebujeme budovat kapacity v Srbsku a nastartovat třeba v Srbsku program přemístění nebo přesídlení eh, těchto eh, lidí. To se, při, to se původně eh, předpokládala pro Maďarsko. Jak už, jak už tady někdo řekl, přichází zima. Pokud nepodpoříme Srbsko a také Firom, zejména ale Srbsko, pokud také nevyužijeme Srbsko jako jakousi platformu, dostaneme se do problému, který nepůjde vyřešit. Eh, srbská vláda se chovala extrémně korektně ve všech eh, diskusích, které jsme s nimi vedli. A Eh, také souhlasím naprosto s tím, co říkala Federika Mogherini. Potřebujeme kombinovat boj proti pašerákům a jejich bandám také s relevantními způsoby právních možností vstupu do Evropy a také potom těch programů přemístění a přesídlení. Potřebujeme také dosáhnout znovu spojování rodin, máme víza, která můžeme udělovat eh, z celé řady důvodů protože přijetí a přemístění to je pro lidi, kteří se sem dostávají po lodi, loďmi. Ale samozřejmě e, tohle je také tragický způsob dostávání se do Evropy, protože řada z nich prostě tu cestu nepřežije nebo tu plavbu nepřežije. E, e, chci říci, že my budeme plně k dispozici radě, komisi a členským státům. Uděláme všechno, co budeme moci udělat spolu s IOM, abychom napomohli řešení situace. Ještě řeknu na závěr to, co říkala už Federica Mogherini. Vypadá to jako neřešitelné a přitom to řešitelné je. Ale musíme to spravovat, musíme k tomu přistupovat konstruktivně. Proto potřebujeme tedy, jak už jsem říkal, ty centra pro přijetí, pro přemístění a přesídlení a musíme to dělat efektivně. 4 tisíce lidí denně na řeckých ostrovech, to je prostě velký tok. To je pravda. Ale počet lidí, kteří jsou vysídleni konflikty každý den, v minulém roce to bylo asi 42 500. Takže dnes, jak eh, říkám, máme třetinu populace v Libanonu, která je eh, jak palestinská, tak eh, syrská. A když se podíváme na další situace, na situaci v zemí v Africe a v jiných částech světa. Vidíme obrovsky chudé země, které otevírají své hranice a pomáhají. Poskytují i to, co nemají na podporu eh, jiných lidí. Například nezapomenu nikdy na krizi v Côte d'Ivoire, pobřeží Slonoviny. Předtím, než mohla být poskytnuta jakákoliv eh, mezinárodní pomoc, eh, prostě vesničani z liberijských vesnic pomáhali eh, těmto lidem. Dávali jim dokonce zrní rýže, které chtěli pomoci pro eh, zasívání v příští sezóně, aby jim pomohli přežít. Tohle to jsou příklady opravdu velmi chudých lidí a my bychom se od toho měli také trošku poučit. Eh, já vím, že Evropa se potýká třeba s ekonomickými problémy, Teď se sotva jsme vymanili z obrovské eh, hospodářské krize, ale přesto máme před sebou obrovskou zodpovědnost. A když se rozhlédnu kolem sebe, tak prostě vím, že pokud neuděláme správnou věc, zaplatíme za to ještě mnohem více. Děkuji. Thank you very much, Antonio. Děkuji, Antonio. Myslím, že jste nám tady vlastně poskytl takové moto naší konference. E, to, co lze řídit, je říditelné. Kolegové tady zmínili, že parlament má v této věci svou roli, že nejsme pouhými diváky, že tady máme také určité dědictví, eh, o co se opřít eh, v minulosti a teď máme před sebou další úkoly. Soustředili jsme se eh, dlouhou dobu na situaci ve středozemí, na systém azylů a dva naši Eh, poslanci, eh, kolega Asola a kolegyně Kiange nám teď eh, řeknou, jak to vypadá se situací v této oblasti, v Středomoří a jak tedy holisticky k tomu přistupovat. Včera mě někdo kritizoval za tento termín holistický, celostní, ale já si opravdu myslím, že jsme tady proto všichni pohromadě, abychom k tomu takto společně přistupovali. Takže nejprve eh, Roberto Mesola, eh, spolu eh, předkladatel a kolegyně. Děkuji. Děkuji, Claude. Vítám tady vysokého představitele, paní eh, komisařku, pana komisaře za to, že s námi dnes tady jsou. Setkáváme se tady ve chvíli, kdy komise předkládá svůj nový návrh eh, ve stínu eh, úplně nové migrační krize, která je naší krizí a tady jsme se bohužel včera nedostali k tomu, že by se členské státy shodly na řešení na úrovni summitu. Já myslím, že je důležité za prvé prvé nestrácet ze zřetele, o co tady jde. Tisíce lidí, a z toho se musíme e, odrazit, e, rodiny a děti, e, se dávají na cestu, která má za cíl najít útočiště a ten, ty hrůzy té cesty musí být nepředstavitelné a Evropa se nemůže otočit zády k tomuto tlaku. Teď není čas na politickou rétoriku. Teď je nutné prokázat, jak dodržujeme hodnoty, na kterých Evropa vznikla, na kterých je stavěna. Musíme konkrétně jednat. Takže tato krize eh, dává na povrch eh, křehkost naší jednotu, jednoty a politicky aklamovaný šengenský prostor se teď musí prokázat. Evropa musí být tím příkladem, za který se bere. Mus, musíme e, prokázat, že budeme stát vedle těch zranitelných a že vnitřním politikařením se nenecháme oslobit. Takže tady je třeba, aby služba pro vnější činnost a komise celá jednali zásadně. Vítám hlas e, paní komisařky Mogherini a chci také složit poklonu panu komisaři Avramopulovi za to, co dosud udělal. E, je třeba znovu zdůraznit to, co já zdůraznuju již celé měsíce. Každé členské, každý členský stát, nehledě na svoji zeměpisné umístění, musí hrát eh, na společné notě. To je globální realita, každá eh, země si to musí uvědomit. A tady musím Eh, říct eh, opravdu, že se skláním před zeměmi, jako je Turecko, Jordánsko, Libanon, za to, že přijali tolik uprchlíků. Je třeba je za to opravdu stále chválit. A eh, myslím si, že státy v regionu by měly i více, i hrát větší roli. Potřebujeme pracovat rychleji, abychom vytvořili takzvané eh, hot spots, když tady není jiný vhodnější eh, termín. A také jsem proto vytvořit seznam bezpečných zemí, eh, abychom se lépe vyrovnali s požadavky asilových řízení. Uvnitř Evropy potřebujeme závazný stálý mechanismus pro ty, kteří potřebují ochranu. Jako politici potřebujeme, se má, máme zapovinnost hledět nad rámec těch pěti let, na které jsme zvoleni a nemůžeme řešit, nemůžeme jen hasit požár, musíme skutečně jednat globálněji a zásadněji. Období malých kroků, a se mnou asi budete souhlasit, je dávno za námi. Musíme se zabývat tím, jak, se zabýv, jak řešit příčiny těchto konfliktů a jakým způsobem lépe eh, pracovat se zeměmi jak původu, tak s transitními zeměmi. Musíme se vyrovnat s tím faktorem eh, zvaným push factor a to dlouhodobě, jinak lidé budou neustále odcházet ze svých eh, domovů a budou riskovat životy, aby našli útočiště. Ona tady v zásadě není jiná alternativa. A pokud jde o to rozbít ty pašerácké sítě, tak to je samozřejmě zásadní a já opravdu vítám tuto operaci, e, která teď byla spuštěna, ale ono to musí být v součinnosti s členskými státy. Pokud se premiéři mohou shodnout na e, vojenské akci, tak si určitě e, dokážou také poradit s dalšími aspekty migrace. Je rovněž pravdou, že naše zdroje nejsou neomezené. Máme povinnost zasadit se o to, aby tyto zdroje byly použity co nejlepším způsobem, způsobem pro ty, kteří eh, pomoc opravdu potřebují. Ti, kteří nárok nemají, musí být eh, vráceni. Musíme se podívat na readmisní dohody s třetími státy a zajistit, aby byly eh, krátkodobého hlediska zača, začala jejich implementace. Takže my samozřejmě se nechceme otáčet zády k uprchlíkům, zároveň nemůžeme od ne nemůžeme eh, odstraňovat eh, kontrolu vnějších eh, hranic. Potřebujeme prostě paralelní aktivity, které by zajistily úlohy v obou oblastech. Závěrem musíme udělat, musíme pracovat lépe a také to dokážeme a na tom pracuji se svojí kolegou, kolegyní Cecilí. Já si myslím, že toto je jednání, které, se, eh, které přispěje do eh, také změní naší zprávy k této zásadní problematice. Děkuji za pozornost. Děkuji, Roberto, děkuji za to, že jsi hovořila stručně. Vím, že tady poslankyně a poslanci eh, v řadě případů žádali o slovo. Děkuji všem ostatním za to, že jsou trpěliví. Už se k tomu vašemu příspěvku dostáváme. Teď je tady na řadě Cecílie Kiange, která je s Robertou spolu eh, předkladatelkou této závažné zprávy. Prosím. Eh, děkuji vám, pane předsedo. Jsem, jsem velice spokojená. Z toho, co tady slyším, velice srdečně děkuji eh, vysoké zástupcení paní Margarini, děkuji eh, také eh, Antonio Guterresovi z OSN a samozřejmě děkuji také panu komisaři Avropolusovi za tato jasná slova protože my musíme jako Evropa konat. Každoročně miliony žen, dětí a mužů jsou nuceny opuštit své domy, protože je doma opouštějí, protože tam panují konflikty, jsou vyháněni ze zemí původu a prchají ovšem už nemají žádná práva. Nemají právo na mír, na stabilní politickou situaci a očekávají demokracii od Evropy. Eh, konec konců Evropa také se stala nositelkou Nobelovy ceny za mír. Eh, tito lidé nemají žádné dokumenty, nevědí o právních možnostech a tudíž ani eh, svého práva nemohou využít. Všichni lidé mají právo na důstojnost, kterou je nutno respektovat. A pak, když tento pojem pro nás má ještě smysl, pak je nezbytné konat na mezinárodní úrovni. Musíme bojovat proti egoismu, musíme se ozvat proti egoismu, proti těm státům, eh, které tato práva popírají a které postupují proti důstojnosti mnoha lidí libo volná zadržování osob, ke kterým dochází, to je rasismus, xenofobie a diskriminace. Potom hraniční kontroly. To vlastně má pouze negativní dopad a musíme zaručit, aby uprchlíci skutečně měli právo na hospodářská, kulturní práva, na základní práva. 106 tisíc dětí v prvních šesti měsících dorazilo do Evropy. Naše povinnost a naše odpovědnost je zajistit jim přístup ke vzdělání, aby se mohli stát novými evropskými občany. A proto je klíčem pro úspěch společné budoucí politiky integrace. Čelíme velkým výzvám a musíme zvolit jiný cíl a to musí znamenat jiný postoj k migračním tokům. Ti, kteří již přišli, ti, kteří se již nacházejí na našem území, musí požívat práva která jsou právě všech našich vlastních občanů. Migrace je výzva, je to komplexní fenomén, je to obrovská výzva pro země původu, i pro transitní země, i pro cílové země. A proto jsme se rozhodli, mé kolegyně a já, společně s výborem který již řekl, že se musíme zaobírat holistickým, celistvým přístupem, když to slovo se mi vlastně zase tak nelíbí, ale chceme předkládat konkrétní návrhy, které umožní změnu paradigmatu eh, pro potírání tohoto eh, nebo pro vyrovnání se s tímto fenoménem. Ke katastrofám dochází nejenom na zemi, na našich mořích, i na vnější hranici Evropské unie. Jedná se rovněž o vztahy Afriky a Evropy přes Středozemní moře a musíme se zaobírat rovněž radikalizací, která hrozí. Doposud Evropa nenašla adekvátní odpověď a teď je na čase konat protože budoucnost Evropy závisí na tom, jakým způsobem budeme schopni sdílet náš evropský sen a naše evropské hodnoty. Nesmíme ztrácet čas, nesmíme podlehnout egoismu jedno, některých států, kteří se brání dospět k jednotnému rozhodování na radě. Musíme tisícům evropských občanů dát solidaritu těm, kteří pomáhají druhým národní přístavy. Mají povinnost kolektivně jednat, odpovědně nakládat s řízením proudu uprchlíků. Blížím se k závěru tato instituce je srdcem demokracie. My jsme mluvčími těchto sta tisíců evropských občanů a evropanek, eh, kteří prokazují solidaritu vůči humanitární krizi. Herzlichen Dank. Děkuji vám mnohokrát eh, za vaše slova a nyní bych chtěl eh, vyzvat členy parlamentu ze středozemních zemí. Ke slovo, ale rád bych vás požádal, abyste dodrželi každý z vás tři minuty a potom kolegové poslanci dostanou jenom jednu minutu, protože tady máme 30 přihlášek do diskuse a proto tím i teď uzavírám seznam řečníků. Eh, uvidíme, jak to časově zvládneme. Proto to, že chceme, aby tři protagonisté sedící za stolem se také mohli dostat na závěr ke slovu. A slovo teď mám za jordánskou sněmovnu reprezentantů Ambiat Amajali, eh, který je předsedou Almaharského parlamentního bloku. Prosím, máte slovo. kann mal da jemand hingehen? Někdo pomoci s mikrofonem? Aha. شكرا سيد الرئيس حين نتحدث عن اللاجئين Děkuji vám, pane eh, předsedo. Když hovoříme o uprchlících, eh, tak hovoříme o eh, lidské a humanitární dimenzi této otázky. Mluvíme o důsledcích a nemluvíme o příčinách. A je třeba e, si uvědomit, že tato otázka není otázkou uprchlíků. To je otázka, e, která by měla být především zkoumána co do jejich příčin, co do příčin v zemích původu, e, které se nachází v regionu, který zaznamenává konflikty, poptávky, terorismus, který je regionem, kde také e, řada zemí nerespektovala, nerespektuje lidská práva. A teď e, je tomu tak, že požár zachvátil určitý počet zemí v tomto regionu a jeho plameny se již dostávají k hranicím Evropy. Takže je třeba hovořit o nespravedlnosti, kterou zažívala během celých desetiletí tato část světa s kolonizací, ignoranstvím a chudobou. Pak je tady také palestinská krize a neustálá snaha izraelské vlády vést nelidskou, nespravedlivou politiku vůči palestinskému lidu. A Eh, Izrael prostě chce eh, ukotvit v čase své kolonie a modifikovat situaci ve východním Jeruzalému. Takže tady byla celá řada mezinárodních projektů pro velký eh, Blízký východ, nový Blízký východ. Těch projektů, plánů a strategií bylo na mezinárodní úrovni celá řada a cílem bylo prostě modifikovat E, tvář tohoto regionu chci také hovořit o informační e, kampani, která je vlastně dezinformační kampaní, e, co se týče charakteru islámského náboženství. Je třeba říct, že islámské náboženství je také deformováno na druhé straně celou řadou e, uskupení, včetně vojenských uskupení, která tvrdí, že jsou muslimská. Ale my tady nechceme na nikoho ukazovat prstem, ukazovat na vyníky i v jiných regionech. I my sami v našem regionu eh, jsme částečně zodpovědní za tuto situaci, eh, žili a žijeme v regionu, který nepoznal dodržování lidských práv, svobodu, rovnost, prosperitu. Eh, je to tak, že v našem regionu mladí představují 40 obyvatelstva a přitom jsou marginalizováni. Máme prostě celou řadu problémů, které vyhřezly v tu kalamitu, které jsme teď eh, předmětem a proto také desítky tisíc lidí již přišli o život eh, u nás a my chceme varovat proti eh, explozím, ke kterým dochází na terénu, v terénu a k tomu, co je předmětem činností těch Eh, různých uskupení v našem eh, regionu. Proto nám přátelé musí přijít pomoci a já si myslím, že všichni naši přátelé a partneři by teď měli eh, dát stranou určité sobectví či takovéto, takovéto e, pocity a spíš realizovat mezinárodní e, strategie, které by vynutily e, pod určitým tlakem změnu v regionu. Je také třeba tlačit na Izrael, aby opustil od své koloniální politiky. Zároveň je také zapotřebí, aby ta pomoc, kterou dostávají někteří terorističtí vůdci, jim byla odejmuta. Je prostě třeba pracovat na tom, aby tady existovala skutečná hospodářská sociální jistota, aby zde v regionu platila lidská práva a byla plně dodržována. Je znovu třeba nastartovat hospodářství v, těm, v tomto regionu, vytvořit jakýsi maršalův plán pro obnovu eh, celého regionu, což by umožnilo eh, zmírnit eh, nerovnost ekonomickou i sociální. A do, rovněž se dovnímáme, že bychom měli mít možnost se znovu posadit ke stolu a se všemi ostatními stranami diskutovat o budoucnosti, včetně s Teheránem a Riadem. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám, pane kolego, za vaše slova a ještě bych rád jednou vyjádřil, že to, co vykonává vaše země při přijímání uprchlíků, je neuvěřitelné, že to má řádovou veličinu v, v, v relaci s velikostí zemí velice neuvěřitelnou. A to platí i pro legy z jiných zemí, kteří by si, kteří činí to tež, jako například pan Michel Mosa, který je předsedou podvýboru pro bezpečnost a obranu libanenského parlamentu. Libanon má 4 miliony obyvatel a přijal 1,3 milionu uprchlíků. E, to bychom si měli propočítat, co by to znamenalo pro naše vlastní města, kdyby tomu tak bylo abychom si uvědomili zátěž, kterou to znamená. Prosím, máte slovo. أود أن أشكر الاتحاد الأوروبي على هذه الدعوة التي وجهها وإن متأخرا. Dovolte, abych i já vyjádřil své poděkování Evropskému parlamentu za toto pozvání, za možnost zúčastnit se této rozpravy, i když to pozvání došlo poměrně pozdě. Domnívám se, že Evropská unie by byla bývala mohla získat, kdyby se celou tuto otázkou uprchlíků začala zabývat trochu dřív a ono by to také trochu uvolnilo břemeno na zemích, eh, které, ze zemí, které v regionu na sebe ty uprchlíky vzali. Chci říct, že co se nás týče, tak jsme mohli a můžeme spolupracovat s Evropskou unii co do řešení uprchlické e, krize. Dostalo se nám určité podpory od e, různých partnerů, podařilo se nám také e, vytvořit kontakty a spolupráci a rozvíjet ji. Samozřejmě Jde o to využít této spolupráce, abychom zaručili, že budeme moci e, nadále přijímat tyto uprchlíky a to v důstojných podmínkách. Chci říct, že Libanon není transitní zemí pro tyto uprchlíky. E, Libanon v rámci svých možností e, se pokusil přijmout všechny tyto uprchlíky a zároveň také rozbíjet eh, ty převaděčské eh, sítě a eh, gangy. A z tohoto důvodu jsme také otevřeli dveře do široka, abychom přijali ty syrské běžence, kteří představují v současné době 25 libanonského obyvatelstva. Je to skutečně obrovské číslo. A chtěl bych rovněž říci, že celá tato problematika problematika uprchlíků, syrských uprchlíků v Libanonu je otázkou, která zdaleka není pouze otázkou libanonskou. Je to problémem a otázkou, eh, které stojí před mezinárodním společenstvím, protože má to samozřejmě své hospodářské, politické a sociální dopady. A velmi tato situace e, tlačí na naší vnitřní politickou situaci v zemi a na vyváženost a rovnováhu mezi jednotlivými libanonskými komunitami, které, e, která je zaručena naší ústavou. Takže přes všechny tyto problémy chci říct, že Libanon v žádném případě nechtěl uzavřít dveře e, před syrskými běženci, protože nám šlo o to respektovat principy mezinárodního humanitárního komunitárního práva. Eh, chci také zdůraznit, že Libanon je komunitární mozaikou a naše rovnováha mezi jednotlivými menšinami je velice citlivá, velice křehká. Libanon je vlastně, se vlastně se stává většinou z různých menšin, z menšin, které chtějí ale vytvářet společnost, eh, společenství národ eh, pro všechny své děti. Přes ty všechny komplikace se naše země snažila a snaží pomoci těmto uprchlíkům a poskytnout jim podporu. Nicméně e, bychom také rádi řekli, že stejná etická a morální odpovědnost e, stojí před všemi zeměmi mezinárodního společenství. Libanon není jediným e, státem, který by měl dodržovat tyto morální a etické zásady. Přesto ovšem Libanon šel do toho a, ne, a zhostil se svých úkolů úkolů přes velmi delikátní situaci, ve které se nachází. Udělali jsme maximum pro to, abychom pomohli syrským uprchlíkům. A toto drama když vidíme, co se odehrává Eh, když vidíme, jak zem končí v plamenech, jak končí v šílenství, když vidíme, jak děti této země hledají úkryt a točiště jinde, tak musíme přece pomoci, když vidíme ty zoufalé lidi, eh, kteří nasedají na křehké bárky eh, v naději, že se zachrání život, tak jim musíme nabídnout pomocnou roku. Toto je drama, které ovšem nepřišlo z ničeho. E, je to určitý důsledek války, občanské války a my e, v Libanonu jsme také zažili hrůzy občanské války, která trvala více jak 15 let a tady e, je třeba říct, že ať už jde o občanskou válku či jiné konflikty v regionu, je třeba toto všechno ukončit. Je zapotřebí najít řešení. Na tom se musíme podílet všichni, musíme ho všichni hledat. Musí to být konečné definitivní řešení, musí přijít rychle rychle, abychom opravdu mohli snížit to utrpení, zmenšit eh, ty hrůzy, které zažívají uprchlíci a zároveň také zmenšit eh, tu, ten rozsah problémů. Je třeba eh, v tuto chvíli pracovat na tom, aby se snížilo utrpení srbského lidu a tím také budeme moci snížit utrpení Eh, syrských uprchlíků v Libanonu musíme se zmocnit zásadních kořenů tohoto problému, hledat příčiny eh, tohoto, tohoto, eh, této situace. Sala Balhugi. Slovo má teď pan Balugi. Palavsuaby, Palavsuby, promiňte, ale já se to snad naučím vyslovit, praví pan předseda. Uh, z Libanonu, z Líbie, eh, který přišel za velikých potíží, je členem výboru pro lidská práva. Prosím vás, chopte se slova, prosím pěkně, mm, dodržte ty tři minuty, jinak se dostaneme do potíží. السلام عليكم صباح النور أود أن أشكر الاتحاد الأوروبي على دعوته Přeším pěkný den a chtěl bych poděkovat Evropské unii za to, že nás pozvala na toto setkání. Toto setkání eh, probíhá ve velice kritickém okamžiku a země středozemí si uvědomují, jakému nebezpečí dnes čelíme. V každém případě bych chtěl ještě jednou poděkovat za toto pozvání a chtěl bych vás ujistit, že Líbie se chce podílet na řešení tohoto humanitárního problému. Myslíme si, že tady je potřeba, abychom byli odvážní a chtěli bychom využít toto setkání abych, k tomu, abychom si načrtli rámec, v jakém vyřešíme humanitární problémy syrských uprchlíků. A je také třeba Eh, vytyčit dlouhodobou strategii, která bude zohledňovat politickou situaci, to politické napětí, eh, které dnes v těchto zemích exploduje. Doníváme se, že dochází ke změnám v celém arabském světě, a to eh, také v Libii. V období čtyř let jsme pracovali na změnách, chtěli jsme situaci změnit, ale nepodařilo se nám získat nebo nedostali jsme mezinárodní pomoc, na kterou jsme tak čekali. Různé organizace eh, nám sice podali pomocnou ruku, eh, bylo tam také mnoho eh, islámských organizací, které byly ochotny pomoci a to vedlo k tomu, organizace, které volají po šarie, tím se vlastně dostali do našich měst. A my se obáváme, že za těmito eh, religiozními organizacemi eh, stojí Dájiš a obáváme se, eh, že z tohoto důvodu Libyjci chtějí opouštět naše zemi, aby se uchýlili jenom jakožto uprchlíci. To, co se děje v Sýrii, v Jordánsku, Iráku, se velmi podobá tomu, co se děje u nás a proto volám potom, abychom přijali dlouhodobou politiku. Připomínám, že Líbie poté, co skoncovala s režimem Kadáfiho, zahájila spolupráci s Evropskou unii. ale v Líbii proběhl politický eh, puč proti parlamentu a my doufáme, že v budoucích dnech se nám podaří dospět k řešení za pomoci OSN a za pomoci Evropské unie a také eh, za, pomo- také za pomoci našich eh, bratrů z arabského Magrebu. Dnes bych se chtěl eh, vyjádřit v angličtině. Důležité je to, abychom se poučili z minulosti a vybudovali lokální a mezinárodní partnerství, tak abychom mohli vybudovat komunity i ve zdrojových zemích, zejména ve zdrojových zemích. Eh, země, eh, z nich, eh, nebo pokud je o naše země, tak tam je potřeba hovořit o Sýrii, Iráku a dospět ke změně, eh, změně příčin, které produkují migraci a, špatné jsou ty převaděčské sítě. Musíme řešit skutečné příčiny v zemích, odkud pochází migrace a potom musíme vypracovat dlouhodobé efektivní programy, které budou opravdu fungovat. Potom můžeme být na sebe hrdí a dokážeme se někam posunout. V Líbii eh, na lodní eh, vládou a my doufáme, že v dalších 48 hodinách se vytvoří, tak bychom chtěli spustit různé iniciativy, eh, monitorovat eh, Saharu, Středomoří, eh, potřebujeme sofistikovanější hraniční přechody a to znamená, že potřebujeme se učit na obou stranách. Musíme eh, eh, školit Libejce, Egyptiany, eh, Tunisany, kohokoliv, ale tady je potřeba také trénovat Aráby, lidi v Jordánsku, v arabském světě, všude zkrátka, tak, abychom zvládali tu situaci v těchto všech zemích. Myslíme si, že bychom měli mít regionální rozvojové programy a strategičtěji sdílet informace mezi agenturami, No, tak aby se zvýšila bezpečnost a aby se zabránilo těm, eh, kteří zneužívají eh, bídy lidí, aby je převáděli z jednoho místa na eh, druhém. Musí to být řešeno politicky, ale různými způsoby, jinak než to bylo v minulosti. Přeji nám všem mnoho úspěchu. Děkuji. Já si myslím, že my všichni eh, sdílíme váš názor, že je potřeba bojovat proti eh, převaděčům. A eh, v Bavorsku tam už našli asi 2000 převaděčů a většina z nich z evropských zemích. Takže to ukazuje, jaký rozměr to má, tento problém. Já si myslím, že tady my sdílíme zodpovědnost v tom smyslu, že musíme mít fungující stát v našich zemích. Další eh, řečnice je členka marockého parlamentu FIPC, eh, spolupracujícího s Evropským parlamentem a máte slovo, ale prosím, snažte se eh, držet se tří minut. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Děkuji výboru pro zahraniční věci za to, že nás pozval na tuto rozpravu, rozpravu, která se týká lidstva jako takového, lidstva, eh, kterým otřásl obrázek eh, mrtvého Ailina eh, na turecké pláži. Je to jako obrázek motýla, který už se nikdy nerozletí, nevznese. Eh, samozřejmě, pokud jde o migrační toky, je potřeba respektovat lidská práva ve Středomoří. A já bych chtěla připomenout, že hlavním lidským právem je právo na život. A chtěla bych také připomenout, že 83% syrských eh, migrantů, o kterých hovořil pan Guterres, na sebe bere riziko, vydávají se velké neznámé převaděčům a to vše proto, aby uprchli ze své země. E, jsou tady vlastně v pasti e, mezi e, syrskou armádou a bojovými skupinami Daesh. Chtěla bych říci, že v Maroku je asi tři tisíce syrských uprchlíků a tři tisíce Syřanů požádalo o, o um, asilové právo a 2000 už od to vlastně dost, bylo, bylo jim to přiděleno, ale um, tady hovořím o, o migračních tocích, které jsou na hranicích Evropské unie. Tam se to týká zejména Syřanů, Afgánců a možná několika Libijců. Chtěla bych také připomenout, že před několika dny na jednu hodinu byla uzavřena hranice mezi Marokem a, a územím okupovaným Meliou, protože byly tisíce e, Syřanů, e, kteří zautočili na tento e, hraniční přechod, aby se dostali na druhou stranu. Nemyslím teď středozemní moře, ale druhou stranu hranice, kterou jsem zmínila. Také bych ráda připomněla, že jsem členkou smíšené parlamentní komise nebo výboru eh, mezi Marokem a Evropskou unii. Spolupředsedou je také pan Antonio Panceri, se kterým jsem se setkala dnes dopoledne a, a také další kolegové, eh, které, kteří jsou mezi námi eh, zde v tomto sálu. A v tomto výboru jsme, nebo komisi jsme již dvakrát předložili zprávu o migraci. Já jsem byla také spolu s pravodajkou. Uh, Jaké byly závěry této zprávy? Dospěli jsme k závěru, že jsou tady tři rizika, kterým je potřeba zabránit. První riziko, to je otázka negativního pohledu na migrační klik, eh, toky v souvislosti s, také s ekonomickou krizí. Eh, jsou tady demografické problémy a to vše ohrožuje samozřejmě sociální služby a tak dále. A potom eh, otázka a záměna eh, přistěhovalců a azylantů. Eh, Třetí riziko je riziko domnívat se, že řízení migračních toků může být vyřešeno pouze na evropské úrovni bez konzultace s transitními zeměmi a zeměmi původu. Má země je jak transitní zemí, tak i zemí původu a já si myslím, že musíme více úvah věnovat i této otázce. Děkuji. Herzlichen Dank. Děkuji mnohokrát za vaše slova. A slovo má teď slovo pan Karem Alali z Tuniska, je členem výboru pro zahraniční vztahy, lidská práva a svobody. Máte slovo. Monsieur le Président, Drazí kolegové, dámy a pánové, drazí kolegové a kolegyně z Evropského parlamentu, děkuji vám mnohokrát za pozvání na tuto důležitou schůzi, která se zaobírá nesmírně aktuálním a významným tématem. Já to vezmu velice rychle. Problém imigrace a, a tato vlna uprchlíků vyzývá k řešení. A když si vyvoláme eh, představu tohoto malého chlapce, já jsem byl na pobřeží Turecka, abychom si uvědomili, eh, k jakým hrůzám dochází eh, v případě prchání ze Sýrie v našich státech. Když se podíváme na tuto vlnu uprchlíků, která je způsobena utrpením v jejich vlastní zemi, naše pozice velice jasná. My jsme proti tomuto totálně bezpečnostnímu přístupu, proti tomuto režimu kvo, kteří někteří chtějí nastolit, ale podle našeho názoru to není adekvátním odpovědí na tento problém. Domníváme se, že potřebujeme multidimenzionální přístup k tomuto problému. Ano, je to pravda. Je třeba k tomu přizpůsobovat z hlediska bezpečnosti, protože tady jsou sítě organizované mafií, Eh, které vykořišťují tento fenomén a zneužívají být do lidí. Je třeba nalézt co možná nejefektivnější možnosti potírání této oblasti, v co možná semknu té měřítku. Je třeba také jít do těchto zemí a podívat se na to, jakým způsobem by bylo možno mm, založit opravdu plodné partnerství mezi těmito staty a vytvářet i pracovní příležitosti v těchto zemích, abychom dávali naději mladým lidem. Je třeba také humanitární přístup k tomuto problému. Dnes není možné, přispívat k humanitární katastrofě a potom nedostát své odpovědnosti. Musíme si uvědomit naléhavé otázky, které před námi stojí eh, k řešení když se podíváme na situace v takových zemích, jako je Sýrie a v Libii, my v Tunisku eh, také trpíme tím, co se děje v Libii. My jsme přijali více než milion uprchlíků eh, pra, hned několik dnů pro tuniské revoluci, třeba, že jsme se nacházeli ve velice obtížné situaci eh, a přeco jsme přijali naše libijské bratry s otevřenou náručí nevytvářeli jsme eh, nějaké, eh, ne, ne, nekřičeli jsme přijďte nám pomoci, nekřičeli jsme SOS a víte velice dobře, jak to vypadalo, takže prosím pěkně, uvědomme si, že problém Libie byl bohužel vytvořen, bohužel díky politickým rozhodnutím a díky chybám eh, politických rozhodování. Eh, zejména když si uvědomíme, že my nechceme Eh, diktaturu, ne, ale tady se nepřipravovaly politická řešení ani politický přístup po vojenském zásahu, po vojenské intervenci. My jsme v roce 2003 se vyhnal diktátor z Iráku a v Syrii se to, to děje znovu. Opravdu, znovu se to děje v Libii. Pořád se opakují stejné chyby. Západ opakuje stejné chyby a my v Tunisku intelektuálové v Tunisku na to hledí eh, s zděšením. Hmm, a s překvapení Evropa, která stále volá po demokracii a respektování lidských práv, my v to všichni věříme, ale přece jenom se ne, nemají vytvářet války, přece se ne e, zavrhnou některé zemi, země a my zůstaneme klidní a nebudeme nic činit. Je třeba e, chopit se toho problému už u kořenu, e, když není možné e, nebo nebylo by možné, aby vznikla tato hnízka, kdyby se konalo jinak. Eh, přece nemůžeme vylít dítě i s vaničkou. Děkuji vám. Herzlichen Dank für Ihre Darlegung. Děkuji vám mnohokrát za vaše slova která mají měla v určitém ohledu oprávnění. Skutečně je tomu tak, že v určitých případech ze strany západu eh, došlo k zásahům, které nevedly k dobrému konci. A proto jste tady oprávněně vyslovil kritiku a jmenoval jste příklady. A slovo má nyní slovo pan Hamcerdák z Velkého tureckého národního shromáždění je členem výboru pro lidská práva tamního parlamentu a také vám bych rád řekl, už jsem se zmínil o tom, jakým způsobem Turecko eh, doposud přijalo uprchlíky. Máte slovo. Eh, çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Çok değerli parlamenter meslektaşlarım ben de hepinizi... Vážený pane předsedo, vážené poslankyně a poslanci, vážení přátelé, eh, chci vás co nejsrdečněji pozdravit. Eh, představuji Noecet Demir a zároveň jsem s eh, zde se zástupcem CHP. Jak víte, od roku 2011 až do dnešních dnů Teď e, závorka, vím, že je velmi obtížné stručně vyjádřit, jaká je naše situace, ale prostě e, je tomu tak, že kolébka civilizace je na tom velice špatně. Počet lidí, kteří opouštějí zemi, aby e, šli do bezpečnějších míst, je větší než eh, který jsme eh, zaznamenali po konci druhé světové eh, války. A když lidé odcházejí ze země, které, kterou znají a vydávají se někam do neznáma, nevědí, kde skončí, a když my e, vidíme ty obtíže, e, kterým musí tito uprchlíci čelit, tak to nejdůležitější je podle mého názoru zkoumat to, k čemu dochází v Sýrii. To, co se v Sýrii odehrává, je něčím, eh, co z toho všeho vystupuje a eh, Turecko eh, má čísla, která můžeme předložit 29. Ří, dubna 2011 jsme přijali uprchlíky, kterých bylo 2,5 milionu. Jednalo se o uprchlíky ze Sýrie a v roce 2013 224 tisíc uprchlíků bylo v Turecko přijeto. 260 tisíc se nachází v táborech a e, v takových e, ubikacích, které e, Afad zřídil a Turecko Eh, také zajistilo eh, poskytování pomoci, eh, která dosáhla 6 miliard dolarů a 400 milionů dolarů bylo ještě připojeno. 7 milionů 650 tisíc Syřanů muselo odejít ze své vlastní země, opustit ji, uprchnout z ní a hledat útočiště jinde. Takže samozřejmě tady existuje řada eh, Syřanů, kteří eh, byli eh, osvobozeni a Turecko prostě vidí, že mezinárodní pomoc představuje nějakých 400 milionů dolarů a v těchto centrech, v těch utečeneckých táborech jsou samozřejmě poskytovány různé formy pomoci, ať jde o e, tlumočníky, o zdravotní e, pomoc, e, hygienické podmínky a tak dále. Takže tito lidé, které my stále nazýváme jako lidmi, kteří jsme pozvali, se nacházejí nadále na našem území. Turecko bylo často vnímáno jako taková modela, modelová země. V Chataji, v Rihaně a v dalších místech jsme také vybudovali eh, tato zařízení a eh, jsou tam velké stany či buňky a vytvořili jsme také eh, síť pro slučování rodin Eh, rodin uprchlíků, eh, které přišly v těch prvních vlnách, tedy tito uprchlíci se teď mohou slučovat se svými rodinami, bydlejí v těch eh, buňkách a vytvořili jsme i určitý vzdělávací systém. Umožňujeme dětem, aby navštěvovali vyučování. V roce 2014 Víc jak 14 tisíc uprchlíků se pokusilo o překonání eh, hranic, eh, námořních hranic a po roce 2014 eh, se ten počet příliš nezměnil. Tam samozřejmě zasahují e, naše pohraniční síly, e, ale v Evropě se teď hovoří o osnatých drátech a zdech. A e, co se Schengenu týče, tak se domníváme, že by bylo zapotřebí přijmout také určitá opatření na těch silničních komunikacích. A vidíme, že Evropa, která Eh, má za sebou prostě určitou lekci z minulosti, kterou má k dispozici eh, hledí, eh, hledí bez přílišných emocí na tuto humanitární krizi. Hovoříme o Ajlanovi, o tom malém chlapci, o té fotografii. Víme, že to jsou stovky tisíce dětí, které jsou opouštěné, které se dostávají do situace sirotků, jsou e, bez pomoci a zdá se, že ani smrt už e, s někým e, nepohne. Počet mrtvých je přitom obrovský a mělo by nás to mobilizovat. Já jsem tváří v tváři se svými eh, kolegy eh, z měst, jako je Mola, Bodrum, Izmír, Češme, eh, které tvoří určité základny, ze kterých potom uprchlíci transitují směrem k řeckým hranicím. Snaží se žít v městech se snažíme udržovat eh, pro tyto lidi eh, víceméně eh, přijatelné podmínky, umožňujeme jim, aby prostě nestrádali eh, v těch úplně nejzákladnějších potřebách, aby měli možnost se umít, vyspat se a najíst. Eh, samozřejmě eh, jde o ochranu práv těchto osob a to představuje určitý problém. A je třeba, aby jiné země než Evropa ho mohly s Tureckem sdílet. Závěrem dovolte, abych řekl, že je třeba přestat se slovy, přestat s řečmi, ale začít s činy. A teď rozprava. Ještě jednou opakuji, každý má jednu minutu a prosím, buď, hovořte k věci a dodržujme ten čas, protože jinak nebudou mít všichni e, a jejich hodně možnost e, se vyslovit. Pan Kohel jako první. Děkuji. Děkuji. Děkuji mnohokrát eh, třem hlavním řečníkům a chci poblahopřát panu Gutěrešovi za práci, kterou koná a zejména eh, také za to, jak, za jak málo, pros, za kolik málo financí to všechno činí. Chtěl bych něco řekl o obvinování a sice, že se dostávají superchlíky do Evropy teroristé a proto je třeba zavřít hranice. A když se hovoří o kvótách a neexistuje spontánní ochota, eh, tak dochází k problémům. Eh, pakliže lidé v zemích říkají, tady prostě přicházejí lidé, které nechceme přijmout. No co k tomu říci? Eh, je tomu tak Eh, že to, co vy jste, pane komisaři, řekl o radě, eh, s tím souhlasím. Souhlasím s tím, že že e, šengenská ustanovení musí být na chvíli pozastavena, aby se lépe zorganizovaly všechny věci, ale je tady rozdíl mezi těmi, e, kteří to dělají jenom přechodně a těmi, kdo chtějí e, zavřít hranice na trvalo. Co hodlá komise udělat pro to, aby se s tím skoncovalo? Slovo má pan Paparakis, který je zpravodajem za AFET. Κύριε Πρόεδρε, πολύ σωστά, σήμερα συζητούμε τα ίδια αλλά και... Pane předsedo, jak jste uvedl, zajímáme se samozřejmě o příčiny, ale také o důsledky a e, samozřejmě musíme vnímat ten humanitární rozměr. Jsou tady lidé, kteří budou trpět s příchodem zimy, ale e, zajímají mě zejména příčiny. Zajímalo by mě, jakou roli chce Evropa hrát při řešení syrské otázky. A tady se obracím na paní Mogherini. Co děláte proto, aby vznikly nezbytné iniciativy eh, eh, USA a Turecko pomáhají oponentům eh, Syrie, Daesh tady řádí a teď se čeká na Evropu, aby začala jednat, protože tento problém, ten problém, ten je i náš, trpí naši sousedé i my touto krizí. Mr. Ostrovičius. Pan Ostrovičius, prosím. Děkuji. Děkuji všem, kteří se účastnili dnešní debaty. Chci říct dvě věci. Eh, systém kontrol evropských hranic by měl být opravdu založen na společné, na společných krocích. Já se těším na návrh komise v téhle oblasti. Eh, systém evropských hranic by měl být doplněn také misemi pro bezpečnost a obranu mm, Paní eh, vysoká představitelko, vy jste říkala, že Rusko by mělo být také součástí řešení, ale eh, když se podíváme eh, samozřejmě na celou situaci v Ukrajině, tak když potom budeme třeba převážet zbraně do Sýrie, tak tím vytvoříme něco, jako kdybychom řekli Novosyria, řekněme tedy určitý, an, určitou analogickou um, situaci jako na Ukrajině takže co by se mohlo stát? Prostě by mohlo dojít k tomu, že ještě bude větší, ta krize se zhoršovat, přijde více uprchlíků a možná to prostě nestojí za to. Děkuji. Paní Fergiat. Merci, monsieur le président. Vous finirez par vous habituer à mon nom. Děkuji. Jistě si zvyknete nakonec na mé jméno. Ano, eh, je tady eh, humanitární naléhavá situace eh, a Eh, eh, tady trpíme důsledky eh, své politiky a, a teď se zavírají hranice a členské státy, to, to je opravdu politování hodné, když se na ně podíváme. V tisku dnes bylo uvedeno, že se nedokážeme dohodnout ani na těch 120 tisících, ale ani na těch 40 tisících jsme se ještě nedohodli. Jsme na tom stejně jako v červenci a, a Eh, tady nejsme schopni uvolnit kapacity na vojenské eh, operace, eh, ani pokud jde o finanční prostředky, na humanitární pomoc, tak to vázné Členské státy to spíše zmenšují a to stejné je i v oblasti rozvojové pomoci. Takže to je opravdu směšné. Budu hovořit velmi stručně. Tady bychom se neměli, neměli bychom rozdělovat mezi skutečnými eh, uprchlíky, eh, azylanty eh, a imigranty tedy, a protože všichni mají svá práva a měli bychom si uvědomit, jaké důsledky naše jednání může mít. Děkuji. Minuta 20 a teď má slovo paní Lohbíler. Danke, Herr Vorsitzende. Ich möchte... Děkuji, pane předsedu, abych ráda navázala na to, co řekl pan Gutierrez na závěr. Uh, svého úvodu, že potřebujeme více opatření pro umožnění legálního přístupu do Evropské unie. Některé z nich už tady zazněly, ale to je stále příliš málo a proto by bylo dobré, kdyby pan Avromopolis možná k tomu ještě mohl něco říci. A také se domnívám, že kdybychom bývali měli více legálních přístupů, eh, tak by šlo omezit eh, a rozbít eh, převaděčské sítě. Eh, dále si myslím, že je třeba více spolupracovat s třetími státy a celou řadou ideí, eh, které eh, jste vypsali v rámci SVČ, podporuji. Ale mám otázku na paní Morgerini týkající se kartonského procesu. Jedná se o situaci v Eritreji. Tady jste rozhodla dát ještě více rozvojové pomoci. Já se chci zeptat, jakým způsobem jste to podmínila, protože autoritativní e, způsob v Eritreji e, je e, odpovědný za to, že spousta lidí prchá z Eritreji ne pro zbídy, ale protože jsou velice utlačováni. Slovo má další řečník. Carver. Carver. Carver. Sorry. Yes, my pardon, Elmer. Thank you, Chairman. Commissioner, a former British... Děkuji. Eh, bývalý britský eh, premiér Harold Winter říká, že v politice je týden obrovsky dlouhý a to teď se ukazuje i na téhleté uprchlické krizi protože tady také se volají, eh, volá po určitých morálních povinnostech evropských institucí, ale možná my jako občané třeba naprosto nesouhlasíme s se všemi prohlášeními institucí nebo také s prohlášením třeba Angely, Angely Merkelové. Já i má strana, když eh, jsme vyjadřovali svůj názor, tak jsme byli eh, příliš kritizováni. Teď jste nám připomněl také krizi z uprchlíky z roku 56, která se právě týkala Maďarů. Já sám eh, také mám maďarské předky, takže eh, tohodle toho jsem si dobře vědom a podporuji uprchlíky, ale nemyslete si, že jenom eh, evropské instituce ví něco o uprchlících. Můj dědeček byl uprchlík, takže já s uprchlíky opravdu soucítím. A myslím si, že je potřeba, abychom tady měli nějaký zdroj pomáhat uprchlíkům a také je potřeba, potřeba, abyste o tom diskutovali i s vnějšími aktéry. Um, libanonský minister říkal, že asi 2% e, všech syrských uprchlíků by mohli být e, bojovníci ISIS. To je úplně děsivé. E, také máme Eh, eh, křesťanské uprchlíky ze Syrie, kteří jsou úplně vyděšení, vůbec eh, neví, jaké je jejich, jaká bude jejich situace. Už jste hovořil dvakrát více, než vám bylo přiděleno času. Prosím, respektujte také své kolegy a respektujte svou řečnickou dobu. Grazie, presidente. Intanto ringrazio. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji také za zástupce Tuneska, který konečně řekl pravdu o vlastních příčinách a takové zasedání jako dnes má veliký smysl, takže srdečně děkuji také za zorganizování. E, myslím si, že bychom měli víc hovořit s těmito zeměmi, jako je Maroko, Tunisko a dalšími. Mám pocit, že ti mají daleko jasnější ideje než celá řada Evropanů konečně se musíme pustit do potírání příčin. Je skutečně ostudou, Eh, že Evropa teď eh, sice se snaží bojovat proti převaděčským sítím, eh, ale najednou se mají ostřelovat lodě, ale přece nemůžeme střílet na uprchlíky. Je třeba potírat zločince. A samozřejmě jsme měli pravdu, když jsme říkali, že Schengen umožňuje převaděčům jejich konání když první 40 tisíc uprchlíků dorazilo do Německa, musela konečně i paní Merkel eh, poopravit eh, svůj názor. Vždyť je to pravda. Vždyť je to pravda. Thank you. Děkuji. Můžete mít svůj názor ale měl byste to vyjádřit v rámci času, který vám stojí k dispozici. Ostatně nebylo mi doposud známo, že řecko-srbské, srbsko-maďarské hranice, jakož i hranice středomoří, středozemí by patřily eh, k Schengenu. To je tedy zřejmě váš poznatek, jinak byste to tak nevykládal, jak se to vykládal. Slovo má pan Plinkovič. Thank you very much, eh, Děkuji. Eh, mnohokrát, pane předsedo Broku. Eh, chtěl bych ještě více říct k včerejšímu zasedání. Jaká opatření přijmeme pro lepší zprávu vnějších hranic? A za druhé, jaké jsou plány pro oblast eh, západního Balkánu a migrační toky v této oblasti? Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Evropský parlament a komise již celá léta, léta vyžadují rozumnou politiku a jasné řešení členských států, všem doposud bez úspěchu. A to rozhodnutí, ke kterému došlo včera, je opět dokument odpírání a bránění se. abych navrhla postup, eh, který platí jinde všechny vlády zavří do jedné místnosti eh, a otevří dveře, až když konečně najdou řešení, jako se to dělá při volbě papeže eh, v celé řadě článků se hovoří o politice navracení a kontrolách na hranicích. Dobře, ale to je všechno. Máme tady slova, která hovoří o tom, že eh, komise musí nalezat nové možnosti eh, přesídlování. České státy musí jasně říci, kolik uprchlíků by převzali a to je všechno, co je potřeba. Když potom hovoříme o rychlém a efektivním přemístování, tak tady musíme vyjasnit ty definice. V červenci se eh, státy rozhodly o přemístění 40 tisíc. Eh, tato rada v září, některé členské státy se zavázaly k tomu, že splní své sliby už na konci listopadu. To je tedy opravdu rychlé a efektivní. E, zároveň zmínili e, návrhy komise z 9. září a e, obrací se na Evropský parlament, aby je zvážili také jako prioritní záležitost. Prosím vás, tento parlament už rozhodl o návrhu komise. My jsme měli usnesení, které jsme schválili minulý týden kde voláme pro eh, krocích ku předu ve všech oblastech, které se týkají uprchlíků. My už nepotřebujeme žádná další zasedání ministrů, vlád a tak dále. Nejenom uprchlíci, ale i my potřebujeme akci a to hned. That is the last time that I accepted such a misuse of speaking time. But to je naposledy, tak... Mm, my samozřejmě také potřebujeme mít uh, eh, eh, regulární legislativní eh, proces s radou, ale nezapomínuje na to, že rada, dokud nenajde řešení Rada by měla umožnit eh, takovéto regulérní eh, postupy. Měli bychom umožnit většinové hlasování. Rada si musí umožnit většinové hlasování. Já se omlouvám, pane předsedo. Ale když máme cynické reakce členských států, tak já mohu ironicky komentovat to, co se děje v členských státech. Tak za prvé, eh, to, co jsem řekl, je, řešení nebo přispěje k řešení většinové hlasování. Už 18 let členské země, včetně mé vlastní země, zastavují eh, většinové hlasování. A díky tomu prostě není možné prohlasovat věci, jako je třeba asilová politika. Všechny členské státy, včetně mé země, to vždycky zastavil. Jakýkoliv pokrok v této oblasti, protože trvají na tom, že to není eh, evropská kompetence a podobně. A to je opravdový důvod té krize a to mm, prostě už krize teď, eh, tedy eh, rada už si to musí konečně přiznat. Musíme tady normálně postupovat legislativním postupem i v této oblasti a nyní má slovo pan Weigl. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Pane předsedo, já myslím, že e, jasné, že Evropský parlament na sebe musí vzít svou odpovědnost a podporovat e, ty e, a Eh, kteří eh, mají ty úkoly na starosti. Paní eh, Mogherini, ta má asi vlastně nejvíc opozice před sebou, s kterou se musí vypořádat, protože tady je zapotřebí, aby Evropská unie jednala jednotně. Já myslím, že je nebezpečné, když v takovéto situaci bychom měli přijímat takový ten selektivní způsob jak si zacházení a představování země na ty dobré a a špatné a tak dále, východ, západ. Já bych nás všechny vyzývala, abychom se vyvarovali toho nálepkování, protože oni jsou tady excelentní příklady solidarity na obou stranách. A chci také říct, že v našem diplomatickém úsilí a v našich činnostech bychom se měli snažit zahrnout do hry všechny hráče, nediskriminovat, ne E, přistupovat k tomu předpojatě. Irán, Rusko, Irák, Saudská Arábie, Katar a další musí být přizváni ke stolu. A pak musíme také přijmout skutečnost že, a přijmout to, že jsme udělali velké a těžké chyby v minulosti. Přiznat to. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Mám otázku e, trochu specifičtější Jedná se o operaci, které tady bylo řeče, eh, mluveno, ta otázka se vztahuje k paní komisařce. Hovoří se o, eh, té transitní, o tom transitním období fázi 2 a o fázi 3. Takže má otázka je také zahrnutá eh, do těch otázek, které vlastně kladla paní vysoká představitelka. Eh, pro vnější činnost. Za prvé, co nazýváme eh, bojem proti těm převaděčům? Hovoří se o plavidlech, eh, ale spíš také o různých starých párkách, na kterých ti převaděči už ani nejsou, ti jsou na úplně jiných plavidlech. Takže co se vlastně odehrává v těch teritoriálních vodách, libijských konkrétně? A za druhé, jaké jsou závěry, které můžeme vyvodit z chyb, které se učinily v minulosti? Tady se hovořilo velmi správně o chybách, ke kterým došlo a které jsou u počátku tohoto velkého ex sodu. E, takže asi tolik. Děkuji. Tack så mycket, herr ordförande. Eh, jag skulle vilja ta upp en fråga som flera av talarna var inne på. Och det Děkuji, pane předsedo. Já jsem e, chtěla zeptat něco, co už tady zmínila řada dalších. Nedostatek vůle ze strany členských států e, podporovat lidi zasažené krizí. My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 ale je třeba, aby té humanitární pomoci bylo mnohem víc eh, v současnosti a zároveň, by se myslelo také na dlouhodobou humanitární pomoc. Já bych tady chtěla zdůraznit, jak toto je významné. Je třeba zajistit, aby tady byly finanční prostředky jak pro řešení těch humanitárních eh, krizových situací, které teď zažíváme, tak, aby tady byly prostředky dlouhodobě. Musíme paralelně pracovat na obou frontách. Děkuji. Slovo má teď pan Schaffhausen. Euh, euh, Děkuji vám, pane předsedo, za tuto nesmírně užitečnou schůzi. Rád bych připomněl, že lidská práva, tak jak to potvrdil také velvyslanec Tuniska, jsme vyváželi a přišlo to a stal se z toho chaos 500 tisíc mrtvých v Iráku, 200 tisíc v a celá destabilizace v Libii a stále ve jménu lidských práv. A teď importujeme chaos, který jsme způsobili venku. A, a říkáme tomu lidská práva, práva osob, aby mohli uniknout z toho vnějšího chaosu ale rád bych také hovořil o právu na kulturu, na identitu, na vlastnictví, na bezpečnost evropských občanů. A nemůžete dávat jedno právo proti druhému. A e, rád bych e, převzal velice pozitivní návrh pana Gutierese. Je skutečně třeba e, zahájit legální prostředky a uznávat, kdo jsou, a rozeznávat, kdo jsou opravdoví uprchlíci a rekonstituovat iniciativy, aby se situace zvládla. Jinak nám to tady všechno vybuchne. Děkuji. Thank you very much, uh, High Representative. I, I... Děkuji, uh, Vysoká představitelko, byla jsem velmi rád, že jsem slyšel, že jsme jednotní eh, v externích eh, akcích, jsme velmi dobří při řešení symptomů, ale jsme velmi špatní, pokud jde o nástroje, jak vyřešit tuto dramatickou situaci. Kdo a kdy tedy provede tu špinavou práci a eliminuje barbary z tváře této planety. To je to, co si eh, za otázku kladou mnozí lidé. Vidíme tady miliony lidí, kteří proudí k evropským hranicím a eh, s plným respektem k tomu, co děláme, si myslím, že bychom toho v duchu eh, humanity měli dělat ještě více pro uprchlíky. Ale na druhé straně, pokud lidé ztratili jakoukoliv naději, a aby se vrátili zpět do svých eh, domovů, tak to ještě zvýší to drama a tu bolest. Takže a utrpení, jak Evropská unie může eh, vyzvat i ostatní aktéři k tomu, aby skutečně jednali. Musíme jednat okamžitě, protože jinak eh, se to vše ještě mnohem, mnohem vyostří v budoucnosti. Děkuji. Možná že bychom se měli podívat do zrcadla, protože tyto migrační toky mají interní i externí příčiny. Interní ano, máme tady migrační proces, který byl od, nebyl od roku 2004 eh, prohlouben a proto není překvapivé, jak se členské státy chovají. A jinak eh, jsme eh, samozřejmě mohli také si uvědomit, jaký máme problém v tom přistoupit k těm konfliktům a jednat. Závisí to přece na nás, jak budeme jednat. Mám tady tři věci na paní paní vysokou představitelku. Potřebujeme samozřejmě více peněz, to je jasné eh, na tyto účely. Potom potřebujeme také jasné normy v oblasti evropského azylového práva a potom také organizace humanitárních koridorů. Ty musíme zorganizovat eh, a potírat tím eh, převaděče. Děkuji, pane předsedo. Podle mého názoru výsledek včerejšího zasedání rady může být eh, charakterizován jako velké selhání. Máme tady obrovskou eh, krizi, máme tady uprchlíky, tisíce z nich eh, hledají oporu v našich zemích, útočiště a ministři se včera nedokázali shodnout na závazných kvótách, na solidaritě s lidmi a toto je naprosté selhání, protože základy Evropské unie jsou tím opravdu hluboce otřeseny. Jde o budoucnost a důvěryhodnost šengenského prostoru, o celý koncept, jde o celý koncept eh, lidství a solidarity s lidmi v nouzi. Eh, tady jde také o zásadní hodnotu Evropské unie, to je respektování lidských práv. Co znamená eh, naše odhodlání pomáhat lidem, kteří utíkají před hrozbou eh, života. Eh, já jsem opravdu nesmírně eh, zklamaná tou reakcí. My bychom skutečně měli konečně prokázat jednotu nejednomyslnost, eh, Proč eh, se o tom má eh, hlasovat tímto způsobem? Potřebujeme solidaritu pro lidi, kteří utíkají ve strachu o život, ale ne solidaritu pro ty členské státy, které, jak se stá, zapomněly na základní hodnoty, na kterých byla vybudována Evropská unie. Lituji velice, velice toho, co se děje. Děkuji. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχω και εγώ την απογοήτευση που αισθάνθηκε η... Vážené kolegyně, vážení kolegové, také já sdílím eh, to zklamání, které vyjádřila paní Morgerini. Možná, i když má méně zkušeností, pan Juncker na to také poukázal, i ona jediným řešením je nalézt bezpečné a legální možnosti pro mobilitu těchto lidí. Ale jakým způsobem to lze udělat? Máme tady právnici, která to vlastně má, pardon, máme směrnici, která to zakazuje a nemáme tady dostatečnou podporu členských států. Je na čase se ptát, proč členské státy a také národy již nemají dojem, že Evropská unie jim stojí blízko, že oni mají unii v rukou. A války, které vyvolaly tuto katastrofu, ty musíme vyřešit, aby se skoncovalo s touto spirálou a proléváním krve. Das Wort hat Frau Slovo má nyní paní Manesku. Mulțumesc, domnule președinte. Avem într-adevăr nevoie de solidaritate și o strategie comună proactivă. Ehm, potřebujeme společnou solidaritu a jednotnou strategii eh, od našich výborů, od parlamentu i od ostatních se očekává, že budeme okamžitě rozhodně jednat, abychom učinili všemu přítrž Evropská unie Eh, však eh, našla jenom polovičaté odpovědi a já mám následující otázky, jaká politická řešení hodláte uskutečnit, jakým způsobem Evropská komise dodrží svůj slib pro finanční podporu pro Libanon, Turecko a Libii, eh, dokud jsou nezbytné tyto finanční prostředky aby se zabránilo další migraci. Uvažujete také o soustředění politických a finančních zdrojů eh, pro učinění přítrže konfliktům. Děkuji vám. hat, das eh, Herr Freund. Slovo má teď pan Freund. Thank you very much eh, and thank you all for your frank. Děkuji mnohokrát všem za upřímná slova. Já jsem přesvědčen o tom, že pokud vy tři jste měli pravomoc k tomu, tak už by ta krize určitě byla vyřešena. Evropská unie v tuto chvíli ale eh, nedostav, nedostojí potřebám uprchlíkům ani eh, potřebám svým. A to bude mít následky. Paní Mogherini říkala, že eh, naše jednota nebo nedostatek této jednoty ovlivní naši efektivitu nebo neefektivitu. Co tedy potřebujeme? Potřebujeme přesvědčit své přátele o tom, že migrace není jednáka jednosměrná cesta když stovky tisíc lidí třeba z Evropy přišli do Chicaga, byli tam přijati s otevřenou náručí a to je něco, co musíme mít pořád na paměti. My teď prostě potřebujeme mít jasný diplomatický přístup vůči Sýrii. Jak Rusko, tak Irák i jiné země by eh, se mohly stát našimi spojenci při ukončení této krize, takže bychom toho určitě měli využít. Děkuji, pane předsedo, jenom stručně. Eh, naprosto souhlasím s tím, co bylo řečeno o tom, že EU i další členské státy musí mít zodpovědný dlouhodobý přístup, který neohrozí životy eh, žadatelů o azyl, ať už je to v transitu nebo ze strany různých eh, kriminálních organizací a jejich vykořišťování. Já jsem eh, pracoval v 90. letech na uprchlickém programu eh, pro bosenské uprchlíky a co tedy uděláme pro to, aby uprchlíci přímo z těch uprchlických táborů, ve kterých jsou vysídleni, byli přemístěni eh, do udržitelných míst. Jenom tak, eh, pokud budeme mít takovýto eh, program, můžeme zabránit tomu chaosu, který je přímým výsledkem nekoordinovaného přístupu a krátkodobého myšlení. Slovo má Um, uh, Děkuji, paní, pane předsedo. Eh, eh, podpořím jenom to, co řekli eh, kolegové přede mnou, ale nejprve se ptám, proč členské státy odmítají přijmout nějaké rozhodnutí. A když přijde na hlasování, tak se k němu nemají, protože my opravdu Eh, musíme spoléhat na vůli národních eh, vlád. Proč ale komise nevyužije ještě lépe své nástroje, které má k dispozici, když Maďarsko je ochotno vyhlásit eh, nouzový režim? když hrozí uprchlíkům tím, že je na tři roky uvězní, tak určitě v této situaci může komise zareagovat. Tady musíme prostě při nejmenším dodržovat mezinárodní právo a evropská základní lidská práva. Nyní pan Díaz de Pemera. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Od včerejška až do tady a 18. jsou 20, je 23 dnů a vůbec žádná jednota se nedosáhla. Eh, kdo Eh, bude konečně chápat již těch 21 dnů naléhavého řešení. Kdo bude živit, kdo bude identifikovat a kdo bude rozdělovat uprchlíky, kdo je bude přepravovat. Je to komplikovaná situace. Já už mám svůj věk a pomáhám a vzpomínám si na celá řada věcí, například relokalizaci kosovského obyvatelstva a viděl jsem, jaké úsilí musel vyvíjet Červený kříž. Je třeba dát hodně penězů nejenom Makedonii a Srbsku, ale také Řecku, proto aby co nejdříve se konečně řídili eh, tyto toky uprchlíků. To je všechno, děkuji vám. Děkuji. Pan Picula. Děkuji, pane předsedo. Eh, chtěl bych eh, pohovořit o, o těch tocích, které eh, vyvolávají eh, ještě bezpečnostní riziko v Evropě. Srbští eh, úředníci teď oznámili, že nasadí armádu na státní hranici s Maďarskem, tak aby nemohli být uprchlíci navraceni do Srbsku. To je opravdu nebezpečné, protože v těchto kontaktech tam nemusí být jenom lidé, které, kteří mají holé ruce, ale mohou tam být problémy i tedy s ozbrojenci a mohou tady být eh, problémy eh, například i pokud jde o obecné, všeobecné volby, které budou eh, brzy probíhat v různých zemích. Tady potřebujeme opravdu celistvý přístup a plné partnerství třeba s Tureckem a dalšími partnerskými zeměmi okolo Sýrii, ale potřebujeme nejména nejprve důvěryhodnou dohodu uvnitř Evropské unie. Muchísimas gracias, presidente. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Výborně jste vyslovil moje jméno. Dobře. Chtěla jsem se zeptat eh, zástupce Agnoru, zda by nám mohl dát údaje, přesné údaje, odhadu nezbytných fondů jak by mohly být příspěvky světové agentury pro potraviny konečně k tomu, aby byla situace řešení. Potřebujeme větší podporu pro efektivní podporu těch zemí, které přijímaly uprchlíky a e, kterým jsme dnes blahopřáli. A zda nám můžete dát, ty, dát také nějaké rozumné údaje, kolik osob bychom měli přijmout my tady v Evropě Eh, já eh, se ne, já nebudu tady říkat už nic k tomu osudnému chování rady, nemáme věrohodnost, ale musíme o ní usilovat, to znamená, eh, parlament už celou řadu měsíců diskutuje o této situaci a nic nevyřešil. Musíme konečně přejít ke skutkům. Děkuji mnohokrát. Oh, Mr. Gala. Thank you. One question to come. Děkuji. Mám jednu otázku na pana komisaře Avranopluse. Mě by zajímalo, jestli někdo během zasedání rady někdo hovořil konkrétně o tom, zda eh, kdyby tady eh, zda by tady existovaly ty povinné kvóty, kdyby předsednictví eh, potom opravdu volalo. Pokud jde o ty na maďarské hranici, o ty uprchlíci, tak ty nejprve byli v Řecku, většina z nich. Myslíte si e, také další otázka, že by byli v bezpečí v tureckých táborech? To jsme měli Turecko podpořit mnohem dříve finančními prostředky, tak aby bývali je mohli uh, mít ve svých táborech. A možná, že jsme měli tedy Turecku pod, e, poskytnout finanční pomoc, ale měli bychom po nich také požadovat bývali, aby uh, Eh, zastavili převaděčství eh, v Turecku, eh, díky kterému se lidé dostali do, Řecku, do Řecka a potom i na další území v EU anebo i mimo EU. Já si myslím, že to je velmi naléhavé. Chtěla bych vyzvat komisi, aby splnila svou povinnost, eh, využila eh, svoje kompetence a uvolila opatření na členské státy, tak eh, aby tedy se začaly chovat zodpovědně, protože někde odmítají uprchlíky, někde na ně dokonce se je i útočeno a tím se pošlapávají evropské hodnoty a to nahrává ISIS. Pokud my sami tady porušujeme naše hodnoty a mezinárodní právo. Byla jsem v iráckém Kurdistánu a hovořila jsem tam s uprchlíky, banky a dalšími. Já jsem opravdu velmi otřesena tím, co mi eh, řekli a myslím si, že se to bude ještě zhoršovat, budou přicházet všemi směry a pokud tedy my neodvedeme naši práci a nedáme jim naději tam, eh, odkud přichází, tak to bude horší. A členské státy jsou za to zodpovědné, protože tady nekoordinují v rámci ECHO nebo eh, na zastupitelstvích, eh, pokud jde o vojenské zásilky pešmergům a eh, nedělají se další kroky, které by potíraly eh, ISIS efektivně. A já si myslím, že musíme být opravdu ochotni přímo v místě pomoci tak, aby v Libii i jinde mohli zvýšit svou bezpečnost, protože jinak to nepůjde. No last sentence. Mrs. Theocharos. Ευχαριστώ, Děkuji vám, pane předsedo. Já bych se tady omezila na jednu část problému a sice na ty, kteří opouštějí svou zemi, aby na, vzhledem kvůli válce utekli před tím, že se bojí o svůj život. Vždyť oni by se rádi vrátili do své země. E, proto teď není možné, abychom je přenechali jejich vlastnímu osudu abychom jim nepomohli e, v této životu nebezpečné situaci, ale abychom jim zároveň neumožňovali jejich nebezpečné cesty na člunech. Je třeba pomáhat v těch zemích, odkud tyto lidé přicházejí. Dokud se nezlepší eh, situace tam, eh, tak ti lidé budou utíkat pořád. Je třeba ty země tam eh, upozorňovat na jejich povinnosti, které mají, aby tolik lidí neopouštělo kontinent abychom a ti, kteří se konečně dostanou do Evropy, těm se musí dostat pomoci. A teď volební kampaň Jimmy Cartera, který řekl, eh, v minulosti bylo to v roce 1978, že veškerí kyperští eh, uprchlíci by se mohli vrátit do své země. No to je báječné, my jsme se všichni radovali a už jsme se na to připravili ale nelze zapomenout na to, že to platilo pro každého jednotlivého uprchlíka tehdy a mohlo by to platit také pro uprchlíky dnes. To tedy znamená, krize a války musí skoncovat a země, které, je, a země, které přiví, eh, přebírají uprchlíky, musí dostat pomoc. Start by... Ani Darling, Děkuji. Eh, nejprve eh, bych rada ehm, pogratuloval komisi k tomu, že takhle proaktivně postupují. To platí jak paní, pro paní Mogherini, tak pro pana eh, Avrapodulose. Ehm, to, co navrhujete, to jsou důležité kroky. Po té, co jsme zažili včera, musím říct, že je nepřijatelné, že některé členské státy si stále ještě myslí, že přemysťování eh, lidí není eh, problém, který by mohli řešit také. Situace v Libii je pro mě obzvlášť zajímavá. Jsem eh, velmi ráda, že mezi nás přišli zástupce i této země, protože situace v Libii samozřejmě situaci nenapomohla, takže proto je eh, důležité hledat nějakou dohodu. Doufám, že se nám podaří ji dosáhnout a my jako Evropská unie musíme pomoci eh, Libii postavit se na nohy, protože je náš důležitý partner a stabilizovaná, stabilní a sjednocená Libie je pro nás obrovsky důležitá. A konečně musíme mít pořádný dialog s arabskými a africkými zeměmi. A tady vlastně volám na komisi, aby se snažila eh, tlačit na to, aby eh, Maltský summit byl úspěchem, aby se věnoval kořenům eh, problému. Děkuji. Děkuji. Pan Kičuk z skupiny ALDE. I hope I pronounced that correctly. No. Is he here? He's not here. So the... Ten zde není. Takže nyní pan López Aguilar. Gracias. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, díky za svědectví a za všechno, co jsme si vyslechli od vysokých představitelů a tam jen od pánu předsedu, kteří svolali toto zasedání. Mm, musíme eh, klást velice přesné otázky. První, nestačí pouze oznamovat tady nedostatek politické vůle členských států, eh, které zasedaly včera na rodili. Třeba také připomenout, že Evropská komise musí konat. Nejedná se jenom o nedostatek politické vůle, ale o realizování pomoci eh, v prosazování základních lidských práv. Eh, říkáme, že Dublin nefunguje, ale jakým způsobem může fungovat? Musíme ho přece nahradit jiným efektivním mechanismem, abychom mohli vyřizovat žádosti o zil za třetí, co se udělá pro navýšení zatím nedostatečně vybavených fondů pro čelení této humanitární krize, kterou nevyřešíme ani zítra, ani pozítří. Za čtvrté, co se stane s mezinárodním společnostem? společenstvím, aby eh, tadychom měli jednotnou evropskou pozici a, eh, a hájili také v OSN a na Radě bezpečnosti. Final two speakers, colleagues. Just a warning. It's the... Děkuji. A teď už jenom poslední dva řečníci. Eh, pan Hajec z ALDE. A omlouvám se. Není tedy eh, teď vidíme, že kolegové odcházejí, takže pan Erike Gereras je poslední. Děkuji mnohokrát. Potřebujeme více jednoty v Unii a více Evropy v Unii. To byla ústřední práva pana Junckera minulý týden v diskusi o stavu Unie. A jisté je, že v prvním okamžiku, kdy rada měla projevit, že půjde touto cestou, eh, vydala se cestou omylu jak komise, tak Evropský parlament, konají společně eh, v rámci svých možností. Musíme udržet alianci pro přípravu příštího zasedání ministrů vnitra a pro přípravu příštího samitu a pro připravení samitu Euroafrické unie a pro přípravu mezinárodní konference humanitární akce. Ale to, co potřebujeme teď, jak už na to upozornil pan Guterres, je, aby byl zahájen plán B. Plán B, který by znamenal koordinaci s komisí a s agenturou OSN pro uprchlíky. Potřebujeme okamžité reakce protože tím vším, čím můžeme pomoci teď, bude o malý nebo o velký problém méně v daleké budoucnosti. když jsem říkal, že tady e, jsou už jenom poslední dva řečníci, e, tak e, samozřejmě došlo k tomu, že se tady objevily některé jména, objevila kolegu a kolegyně, na které nedošlo. Takže teď máme minutu začneme s těmi některými zbylými jmény. Pan Palňo, prosím. Ano, děkuji. Eh, ano, já jsem se ovšem zapsal hned v samém počátku. Eh, chtěl bych se vrátit k tomu, co říkala paní vysoká představitelka. Jak jste naznačila, musíme svoji pomoc soustředit především na ty sousední země eh, těch konfliktních zón, které museli přijmout, a vy jste to také řekla, my to víme, miliony osob. Dokud eh, život eh, v těchto utečeneckých táborech eh, v Libanonu, Jordánsku a jinde bude tak obtížný, v tak obtížných podmínkách, tak se tady budou objevovat eh, běženci, uprchlíci a my tedy potřebujeme zajistit, aby ten balíček urgentní pomoci několika miliard eur se dostal do těchto táborů co nejdříve na zdravotnické podmínky, na potraviny, na vzdělávání a tak dále dále. A země Perského zálivy musí být vyzvány také k pomoci e, v tomto smyslu. Je nenormální, e, abychom, dejme tomu, před e, několika lety byli schopni dát k dispozici miliardy eur během několika dnů a zachráňovali banky a teď nebyli schopni zachránit lidské životy. Předseda, máme opravdu velice málo času. Pan Casteldo na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Budu stručný. Jsem velice eh, rád, že tady eh, všichni jste, hovořili jsme o příčinách migrace. Z diplomatického hlediska se můžeme jenom gratulovat k takovémuto přístupu, eh, řešit kořeny krize. Já jsem takto hovořil už vícekrát a myslím, že co se azylu týče, tak je také třeba, abychom do celého problému zatáhli Irán a Rusko, aby se účastnili toho řešení. Situace si to vyžaduje. Eh, chtěl bych ještě hovořit o subsaharské eh, Africe. Můžeme si teď shodnout na nějakých konkrétních iniciativách. Například bychom mohli konečně e, přijmout zprávu o těch konfliktních minerálech. Je velice ambiciozní. Jsou tady e, různé minerály, různé látky, které mohou e, živit konflikty. Takže hovoříme o těchto věcech, hovoříme o trzích s těmito komoditami, snažíme se přijmout tu zprávu. Předseda přerušuje. Eh, děkuji eh, za tuto možnost eh, a je třeba, abychom učinili přítrž tomuto obchodu. Děkuji. Pan Čurek, poslední řečník. Děkuji, pane předsedo. Abychom vyřešili tento problém, tak se musíme zabývat celou řadu aspektů a konkrétními věcmi. A ta prohlášení pana Junkera ze středy v rámci zprávy o stavu Unie, no, eh, paní Mogherini mi eh, nepomáhá. Nové způsoby eh, legální migrace, no, to znamená, že ti lidé budou e, vyzýváni, podporováni v tom, aby proudili do Evropy a vytvoří to další dělení, štěpení mezi našimi zeměmi. To je problém. Už teď se nemůžeme e, shodnout o pomoci e, pro uprchlíky, ale otevřít legální kanály migrace, to je ten problém. To znamená, že země ve středu a východu Evropy budou ve stejném stavu, jako je teď západ Evropy. To je ten problém. Dále pan Brok řekl, že dva převaděči byli, před, eh, byli zatčeni, ale co ty lodě, co ta plavidla byla, eh, byla také skonfiskována? Poslední řečník. Terres, eh, sembra ingestibile. Děkuji. Pan vysoký představitel Guterres má možná pravdu, vypadá to neřešitelně, eh, nezvladatelně, ale každý by měl se zhostit své odpovědnosti a vyvinout úsilí. Pak bude třeba eh, něco řešit. Dosud to bylo šest států z 28, které zatím všechno zvládali, které se snažili zvládat ten eh, tok migrantů. Tady jde o rozdělení odpovědnosti. To přece smlouva předpokládá. Evropská smlouva, eh, Evropská unie prostě eh, neměla takovéto vedení. Je třeba tady, aby byly, eh, byla opatření vynutitelná, aby byla závazná, protože jinak se budeme neustále schovávat za národní sobectví. Chci při, poděkovat paní komisařce Mogherini za tuto významnou, e, za to, že tak významně dala na toto akcent. Jinak bude pokračovat nestabilita v regionu. Máme tady morální a právní odpovědnost vůči těmto státům a té e, musíme učinit za dost. Pan Pulmajer na minutu. Já vám Já jsem uh, závěrem chtěla vyslovit pouze jednou prosbu. Jsem z rozpočtového výboru a chtěla bych m, naléhavě vyzvat k tomu, aby eh, ty finanční prostředky, které potřebuje Eh, potřebují eh, země Sýrie a tak dále, tak to bychom měli eh, ten dodatek přijmout teď a ne až dorazí zima a pokud jde o humanitární pomoc, EASO, Europol a ty návrhy rady, tam je potřeba, aby se to stáhlo co nejrychleji, tedy tam se to stáhlo co nejrychleji a je tam 400 milionů mínus, takže to mě tedy téměř porazilo. My potřebujeme navýšení, potřebujeme zvýšit finanční prostředky, abychom vůbec v náznaku mohli eh, celou tu eh, krizi eh, migrantů zvládnout. Děkuji, tím jsme vyčerpali nám řečníků a vážená paní, seznam řečníků byl ukončen a vy jste se přihlásila teprve poté, je mi to velice líto, je tady mnoho dalších zájemců o slovo, kteří se nedostanou na eh, řadu, již jsme velmi překročili vymezenou dobu a já bych chtěl eh, předat eh, slovo paní Kordy, která je mezi námi a chtěl bych ji požádat, aby nám stručně přednesla své stanovisko. Thank you everyone for giving me that. Hm, děkuji za tuto příležitost být mezi vámi. Včera jsem byla velmi eh, zklamána novinkami z rady, stejně tak jako ostatní. Je příliš eh, pozdě na zachranu mých, eh, mých synovců a jejich matky Rihany, ale není příliš pozdě na to, abychom zachránili jiný tisí, jiné tisíce těch, kteří čekají před vaším Prahem a prosí o pomoc. Jsem velmi vděčná za vaše slova. Říkali jste vše, co mám já na srdci. Eh, spolehám na vás. Prosím, pomožte jim. Eh, důvěřuji vám. Eh, hovořili jste mi z duše. Děkuji. Thank you, Mrs. Cody, I think. Děkuji, paní Cody. Naše modlitby i myšlenky směřují k vaší rodině a zejména oběma dětem, a, e, které, které, které jsou již tedy na nebesích. A nyní má slovo paní vysoká představitelka Frederika Mogherini. Děkuji, Elmare. Ehm, <clears throat> měli jsme tady eh, teď asi, máme asi dvě až tři minuty na to, jak ehm, zareagovat, ale eh, to není tak důležité. Důležité je taky ten eh, čas, který jsme strávili posloucháním. A doufám, že jsme to tak udělali všichni z nás. Že poslouchali i lidé, kteří nejsou s námi v této místnosti trošku emocionálně se teď eh, vrátím eh, ke své situaci. Někteří, někteří z vás říkali, že právě obrázky, obrazy, fotografie mění eh, náladu. A jsou přitom členské státy, jako třeba Itálie nebo Malta nebo Řecko, které prostě vidí tyhle ty věci denně. Nezapomínejme na ženy, děti, lidi, Jejichž obrázky jsme nikdy neviděli, ale přesto existovaly. Mm, slyšeli jsme podobné věci také od kolegů z eh, Jordánska, eh, Tuniska, Maroka, Turecka, Libie, Libanonu. Opravdu jsme jim naslouchali? Uvědomujeme si, v jakém světě žijeme? Určitě musíme udělat více. Určitě můžeme udělat více. Určitě společně můžeme udělat více, s tím souhlasím. Musíme se poučit ze svých chyb. Udělali jsme chyby dávné, chyby v nedávné minulosti. Protože samozřejmě to, co se odehrává v Sýrii nebo v Libii, to se netýká jenom Evropy, to se samozřejmě týká i regionálních mocností. My všichni se potřebujeme postavit této dramatické situaci, se kterou se potýkáme ve své vlastní oblasti. Tohle to je prostě naše společná oblast, náš region. Středozemní moře je také naše moře. A um, k tomu patří i Blízký východ. A my prostě jako Evropané musíme převzít svoji zodpovědnost. A já nejsem ta, já nejsem tou, která eh, by se dnes potýkala s největším eh, odporem. S tím se potýká Dimitris to, eh, on už eh, říkal jednu věc, kterou já teď chci eh, zdůraznit ještě jednou. Už ze včerejška jsme tedy se dozvěděli jednu dobrou zprávu, ale já říkám ještě jednu věc. Evropa není sjednocená, koncenzuální a jednohlasná. Já si ale myslím, že většina Evropanů, většina členských států, také většina eh, v této místnosti stojí za těmi návrhy, které vy jste přednesl. Já eh, nikdy nezapomenu na jednu věc, kterou mi Antonio eh, Guterres řekl kdysi v minulosti. Vy jste mi řekl, já jsem zjistil, že je rozdíl mezi tím mít moc a tu moc užívat. Takže je potřeba uvědomit si, jakou moc máme v rukou a jaké nástroje k tomu máme, abychom realizovali věci. My máme nástroje, máme nástroje, které jsou ustanoveny ve smlouvě, máme politickou zodpovědnost, která je také zodpovědností využívat pravomoci, které máme i na radě. Já si myslím, že není důvod pro to, abychom to neudělali. E, pamatuji si, v této místnosti před rokem mě řada z vás pro, e, se ptala, proč nevyužíváte nástroje, které máme ve smlouvě, co se týče e, zahraničně bezpečnostní politiky. A já jsem řekla, já v rámci svého mandátu tyto nástroje budu využívat. A to samozřejmě neplatí pouze pro mou oblast kompetencí, to platí pro všechny naše politické oblasti kompetencí. Musíme využívat moc, musíme využívat pravomoci, které máme, nástroje, které máme, protože v ohrožení jsou životy lidí, a to životy lidí, jejichž e, fotografie vidíme, ale také životy lidí, jejichž fotografie nevidíme. A nezapomínejme na to, že tady nejde jenom o lidi, kteří jsou ohroženi života, nesmíme zapomínat i na lidi, kteří přežijí. Prosím vás, navštivte všichni, kdokoliv z vás, běžte se podívat do těch uprchlických táborů v Libanonu, v Turecku, kdekoliv jinde. Bavte se s lidmi. Podívejte si na jejich životní podmínky, abyste opravdu věděli, o čem hovoříme. Ale to, o co tady v tuto chvíli jde, je také Evropská unie jako taková já si teď nedělám starosti o našich rozdí, rozdílech, co se týče pohledu na eh, zahraniční politiku. Samozřejmě můžeme diskutovat o tom, jak se postavíme k Rusku, k Sýrii, o mm, různé eh, věci v minulosti, eh, také potom třeba otázky rozvojové spolupráce a podobně. To, k tomu se ještě můžeme vrátit a najít ještě třeba nějaké schody. V tuto chvíli jde o samotnou existenci nějaké unie. A já si myslím, že ta situace je naléhavá. Eh, tady eh, nejde pouze o životy lidí, kteří jsou na našich hranicích, ale tady jde o nás, o naše politické instituce, které máme. Jsme unii či nikoli? A tohle to je otázka, kterou musíme zodpovědět. Eh, položili jste mi několik konkrétních otázek, kterým se nechci vyhnout, takže teď zodpovím. Eh, co se týče uniformedu, fáze 2, to bude pouze v mezinárodních vodách eh, v tuto chvíli. To znamená, nepůjdeme do eh, vod libyského území a samozřejmě také to vyžaduje konsensus práci, otázky spolupráce s Libí. Já se těším do budoucna na budoucí spolupráci s Eh, vládou Národní unity. Eh, nic neuděláme ze strany Evropské unie nad rámec výsostních vod EU eh, e bez schody, bez souhlasu příslušných orgánů z druhé strany. Ptali jste se mě na roli EU v Syrii. Já jsem o tom hovořil, hovořila se Stefanem Demisturom právě dnes. Pracujeme na vytvoření mezinárodní kontaktní skupiny, která by e, zahrnula všechny regionální pravomoci, které mají vliv e, na tuto krizi, ať už dobrý či špatný. A já věřím, že Evropská unie jako taková může sehrát roli, ale samozřejmě vůči roli má OSN. Co my chceme udělat, co musíme udělat, to je přesně to, eh, co eh, jsme dělali v rozhovorech s Libí, které vedlo OSN. To znamená, musíme využít váhu nástroje eh, politický tlak, mm, politicky relevantní kroky, které jsou relevantní. A všechnu tuto práci musíme podřídit vůči roli OSN. Pak samozřejmě potřebujeme vyjednávání pro eh, jakousi tranzici v této oblasti a je součástí eh, těchto eh, vyjednávání i Rusko, ano. V minulosti už v podobných případech Rusko pomohlo. Může to vést k odlišnému přístupu Ruska k jiným složkám, k jiným dosie? Doufejme, že ano ale v této oblasti nejsem naivní. Myslím si, že eh, Rusko může sehrát v Blízkém východě konstruktivní roli. Doufám, že ji sehraje, ale to nemění naši politiku eh, vůči Ukrajině. Ovšem o tom dnes nehovoříme. A poslední věc, eh, kterou také zmínil Antonio, ještě jednou ji zdůrazním. Přístup EU vůči Daesh není vojenský. Samozřejmě to má vojenskou složku, ale tady jde taky o, eh, o koalici anti-Daesh, ale naše hlavní pole působnosti je, řekněme, narrativní. Jak už nám říkal jeden kolega z Jordánska. Já také gratuluji eh, eh, Jordánsku k práci, kterou obla, odvádí v této oblasti. Tady tedy jde zejména o komunikování nějakého poselství. Naše zásady jsou ochrana menšin a spolužití i v rozdílnosti. Pokud my, co by Evropané, e, nepodpoříme tyto prvky, tedy schopnost umožnit různým kulturám, aby žili společně a e, ochránit přitom lidská práva a podpořit lidská práva, což jsou vždycky naše nástroje v boji myšlenek, to může posílit jedině teroristické organizace a zase jejich e, narrativy. E, způsobem, který je obrovsky mocný. Pokud to takhle nevnímáme, tak e, potom nám chybí velmi důležitá část té skládačky a e, k tomu samozřejmě se už vyjadřil i Antonio. Praktikování možnosti žít společně různá náboženství, různé etnické skupiny, různé příběhy, to je vůbec evropsk, takové jsou evropské dějiny. Tak tohle to nám, o to nám přeci jde, když chceme chránit menšiny na Blízkém východě. Děkuji. Thank you, Federico. Děkuji, Federico, za toto sdělení a za eh, zdůraznění našich eh, závazků. Já Eh, si někdy kladu otázku, zdali máme jako křesťané zůstat samotní ve své křesťanskosti anebo za, eh, zachraňovat životy. Já si myslím, že úkolem křesťanů je zachraňovat lidské životy. Eh, pan Avramopoulos, teď už není čas na to, abychom vedli dlouhé rozpravy, ale musíme se prostě probudit do reality. Tato e, krize, krize tohoto rozsahu, e, stačí k tomu, aby vlastně spochybnila e, naše základní hodnoty. My všichni víme, že je možné je chránit a obhajovat. A vy jako poslanci a poslankyně musíte využívat svého vlivu vlivu na své národní parlamenty, na vlády pod, aby podporovali to, co komise během těchto měsíců a týdnů dělá. Protože komise se vlastně od samého počátku v tomto směru e, snaží konat. Vy to víte. Je pravda, že žijeme v, ne, e, v časech, které prostě nemají precedent, ale je zapotřebí, abyste nám všichni pomohli, aby nám pomohli členské státy. Musíme prokázat, že skutečně můžeme eh, stát eh, hrdě eh, tváří v tvář této historické skutečnosti, že jsme schopni se vyrovnat s těmito současnými výzvami, které tato krize představuje. Já cestuji posledních měsících eh, všude možně v, po třetích státech, v Tunisku, v Egyptu, v eh, Jordánsku, Turecku. A eh, viděl jsem výjevy, které byste nikdy, nikde neviděli, pokud byste o to vyloženě neprojevili zájem. A tady souhlasím s Federikou v tom smyslu, že třeba ty země navštívit, a především ty státy, které jsem již zmínil. A e, blíz, země e, v blízko Řecku a e, Sicílie zemřelo tam bohužel plno lidí, jejichž příběhy už nikdy nevyslechneme dva, tři či kolik tisíc lidí zemřelo ve středozemí. A my bohužel jsme jim nedokázali pomoct. Nedokázali jsme eh, pomoci řadě lidí, kteří byli zoufalí ze svých eh, situací a snažili se proniknout do Evropy. Evropa musí zůstat pohostinou a otevřenou. A to je právě ten duch, který je třeba dále budovat. A souhlasím s tím, co tady bylo řečeno. Eh, souhlasím s eh, tím, co řekl vysoký eh, představitel Gutierrez. Je třeba se zasadit, aby Charta základních práv a svobod OSN byla opravdu dodržována. A teď k těm otázkám. Všechny byly důležité. Já bych zmínil některé z nich, abychom se dostali k samému jádru našeho dnešního setkání Schengen je největší hmatatelný úspěch eh, Unie. Všichni eh, to víme a využíváme to, ta svoboda cestování napříč Evropou. Potřebujeme to. Nikdy nepo, nedovolíme, aby dohoda o Schengenu byla spochybněna. To, co se stalo včera v Německu, to, že bylo prozatímně dočasně pozastaveno uplatňování Schengenu e, prostě je skutečně dočasné, e, časově omezené opatření a velmi brzy se situace vrátí do normálu, o tom jsem přesvědčen. Ale Schengen nepřežije bez solidarity. Takže ta stávající situace, ano, je to také test, je to zkouška Schengenu jako takového. Eh, víte o našem akčním plánu. Akční plán proti převaděčství. Vy jste u toho byli, když jsme ho předkládali parlamentu. Je to dokument, který je dobře vyvážený. A jsem si jist, že přinese, eh, jeho uplatňování přinese výsledky ale je zapotřebí do toho zatáhnout i třetí země a Federika v tomto směru koná excelentně. To je také jedna z dimenzí tohoto velmi citlivého problému. Je třeba ho vnímat v součinnosti s tím úsilím, a to je moje poslední e, připomínka e, s aktivním zachraňováním životů na moři, s poskytováním pomoci těch, kteří ji vyžadují. Ale ano, vyhlásili jsme válku převaděčům. A co dělá Evropa pro to, aby pomohla západnímu Balkánu? díky svému nástroji, eh, předstupnímu nástroji eh, Evropská komise podporuje všech těch šest západobalkánských zemí eh, v oblasti migrace. Jedná se o integrovanou ochranu hranic, podporu úsilí proti obchodování s lidmi a převaděčství a pomoc při řešení základních potřeb uprchlíků. A komise také e, poskytla a poskytuje velmi významnou humanitární pomoc. E, k tomu ještě e, dáváme dalších 1,5 milionu eur přibližně na pomoc ve Syrom a Srbsku. A k tomu je ještě 8 milionů eur, které budou poskytnuty dalším západobalkánským zemím a Turecku a ta pomoc začne proudit velmi brzy. Chci vás eh, ujistit, že eh, komise v tomto směru pracuje v součinnosti s dalšími státy a také s Frontexem, s Mezinárodní organizací pro uprchlíky a velmi těsně koordinuje své úsilí s UNHCR. A teď k Maďarsku. Já vím, že všichni velmi citlivě vnímáme, co se v Maďarsku odehrává. Evropská komise si dobře uvědomuje, že Maďarsko chce ještě dále upravit své asilové právo, ale byla e, prostě konzultována. E, a teď eh, má eh, rychle předložit komisi eh, Maďarsko své návrhy změn. Dnes se znovu vydám do Budapešti, budou probíhat druhé rozhovory k této tematice. Jak otevřené, tak za, mezi čtyřma očima budeme tyto otázky řešit. Já vím, že vše, sdílíte názor, že všechny členské státy by měly být dostat svým závazkům a víme, jak dopadla rada včera v noci. Věřte mi, že to bylo emocionálně velmi, velmi eh, nabité a já jsem také poměrně emocionálně říkal, že to je chvíle pro to, aby členské státy začaly eh, brát své povinnosti vážně, všechny. Ale teď eh, není možné někoho nálepkovat. Já vás vyzývám, abyste se tohoto také zdrželi. Je prostě zapotřebí, aby vlády všech evropských zemí přijali tuto filozofii, eh, praxi a politiku, kterou jsme navrhli. Před rokem, ano, komise byla tak trochu obviněna z toho, že neučinila tolik, kolik jsme měli. Ale o rok později vám mohu říct, že komise je skutečně v čele. Jsme tady proto, abychom chránili a obhajovali hodnoty, na kterých stojí Evropská unie a nezapomínejme na to, že podle smlouvy je tady komise proto, aby byla strážkyní toho, co je v, nich, eh, v ní eh, zakotveno. A tato migrační krize eh, Evropu staví do obtížné situace, řada lidí pochybuje, ale teď je třeba si společně s ostatními institucemi uvědomit, jaká je naše úloha, jaké jsou naše povinnosti a ty společné hodnoty, eh, ty jsou nejdůraznějším a nejvýznamnějším eh, bodem. A vy si to jistě jako poslanci uvědomujete a dáte to najevo vedoucím představitelům svých států. Slovo má pan Guterres. Já jenom velmi telegraficky odpovím na otázky, které byly eh, položeny Existe sempre, mas penso que é mínimo. Eh, riziko infiltrace teroristů, to je samozřejmě eh, vždy přítomné, ale je minimální. Oni eh, přijíždí do Evropy, stejně tak jako ehm, zahraniční bojovníci odchází z Evropy, třeba do Sýrie nebo tedy jinam. Ale oni nebudou riskovat, že by se pustili na nějakou pochybnou loď, která by s nimi mohla stroskotat a nebudou eh, riskovat ani to, že by jim byly odebrány otisky prstů. Takže já si myslím, že eh, to není zase tak velké riziko, aby se teroristé touto cestou dostali do Evropy. Je ovšem důležité, aby screening probíhal náležitým způsobem kvóty. Ano, samozřejmě, eh, že je tady vždy určité riziko, ale lze ho také zmírnit, když chcete třeba i zohlednit názory eh, těch jednotlivců, když budeme přihlížet k tomu, aby se rodiny nerozdělovaly, tak to povede k lepší integraci. To bychom chtěli eh, podpořit v celé Evropě. Potom eh, jsou tady právní způsob, legální způsoby, jak přicestovat do Evropy. V Turecku v roce jsme umožnili na 58 místech ehm, školy. Máme tam 1600 eh, studentů, kteří o to eh, tedy požádali a eh, když dojde k takové žádosti, tak potom třeba je přiděleno výzum a je to velmi užitečný nástroj, který řeší velmi klíčovou složku tedy ve společnosti. Potom menšiny a zejména křesťané, kteří by mohli být obětmi, eh, když jsou uprchlíky, tak tady samozřejmě jsou konflikty mezi, když máte eh, konflikty mezi náboženstvími, tak může dojít k takovým konfliktům, ale toto riziko je mnohem menší, než jsem očekával a musím poděkovat vládám Jordánska, Turecka a Libanonu. Oni dělají opravdu vše, co je v jejich silách, aby toto riziko bylo minimalizováno. Eh, jsem přesvědčen, že většina křesťanů občanů v Turecku, Jordánsku i Libanonu i Iráku nachází velmi eh, příznivé prostředí, eh, možná eh, až na nějaké incidenty, ale jejich minimum Zbytnosti finanční týkající se tohoto tématu. Apel, kde je 4 celá biliardu dolarů pro všechny organizace, které pomáhají a jsou financovány ze 40%, ze 60%, 60% chybí. Eh, myslím si, že je třeba, eh, aby aspoň čtvrtina byla zaplacena z eh, MPA a to je důležité proto, aby se znovu mohlo pomáhat i potravinami pro tyto eh, uprchlíky, kterým potraviny chrbí už několik měsíců. Jaké nezbytnosti tady máme pro přijímání? Já bych řekl, že to, co jsme eh, co bychom měli bývali učinit v oblasti přesídlování, eh, musíme to dělat zejména se Syrií, ale je třeba, aby řada uprchlíků eh, mohla mít možnost přemístění, ale nedělejme si žádné iluze, že bychom eh, mohli přemístit eh, stovky tisíce lidí. A závěrem, hodně jsme tady hovořili o solidaritě a nechci být cynický, ale řekl bych, že teď nejde už pouze o solidaritu tady jde o náš vlastní e, zájem. E, není to tak, že státy, které odmítají solidaritu, to dělají ve svůj prospěch, že jim to pomůže. E, oni to dělají na úkor svých hloubkových zájmů. Evropa čelí celé řadě výzev v oblasti hospodářství, v oblasti bezpečnosti, míru, ale buď Evropa bude jednotná ve všech těchto ohledech a nebo eh, to pro nás pro všechny bude velmi neblahé. Děkuji za tato slova. Děkuji paní eh, Mogherini, děkuji panu Avramu Polosovi i panu Gutierrez za to, eh, že s námi strávili tento čas. Děkuji vám za trpělivost a za rozpravu. Děkuji i kolegům. Myslím si, že to bylo velmi plodné a že eh, nás to vede tím správným směrem. Děkuji eh, také eh, kolegům ze zemí od Turecka po Maroko. Ehm, bylo to plodné, doufám, že to pro vás bylo užitečné a dovolte jednu připomínku. Je tady celá řada nedostatků, ale nepomůže nám, když budeme hovořit pouze o tom, a pokud dobře chápu ten výsledek včerejší schůze zasedání, tak je to otevření pro většinové hlasování. Vyzýváme radu, aby začala používat metodu většinového hlasování a spustila legislativní proces co nejrychleji. Evropský parlament je připraven a protože e, někdy máme i tři zasedání za týden, to, tak to bylo, když byla řecká krize, tak proč bychom teď měli čtyři týdny čekat, než dojde další, k dalšímu takovému zasedání rady? Měli bychom volat potom, aby se ministři spravedlnosti setkali dříve než 9. října a aby se rozhodli dříve, protože situace si toho žádá. Děkujeme vám za to, eh, že jste přišli mezi nás. we have now a short panel with, NGO's. Mrs. and his NGOs. Please stay here, so it's not finished for the lunchtime. Eh, prosím, v tuto chvíli jsme zatím ještě neskončili, neodcházejte na oběd a zůstaňte v sále. Joel. Eh, bueno, por favor, vamos a... Prosím pěkně, eh, snažme se vyslechnout si především osoby, které k nám eh, přišly zvenku. Eh, požádám vás, prosím pěkně, abyste se posadili ti, kteří tady chtějí zůstat a ti, kteří nechtějí zůstat, tak aby opustili co nejrychleji sál. Jak víte, Eh, v celé této katastrofě, kterou jsme analyzovali dnes dopoledne v té pohromě a kterou dále analyzujeme, jediným malým světýlkem, eh, které vidíme, když se přiblížíme k hranicím, to jsou aktivity některých humanitárních organizací a některých agentur, které jsou přímo na místě a doprovází osoby, které chtějí přejít hranice nebo které přešly hranice, které mají za sebou celé měsíce putování. E, proto jsme jim chtěli dát prostor právě těmto organizacím, které jsou jediné, které s obrovskými potížemi a žádnou pomocí e, přinášejí ono světlo a naději uprchlíkům, e, těm zoufalým, Eh, protože vlastně ani nejsou ještě uprchlíci, jsou to pouze zoufalí lidé. Eh, takže je tady se mnou kolegyně Lindis Furum eh, z Norska, která koordinuje operace ve středozemní moři za organizace Lékaři bez hranic a dám jí hned slovo, protože máme málo času. Děkuji vám mnohokrát za to, že jste přišla, paní Hurum, děkuji vám mnohokrát za vaši práci. Hmm, sorry. Thank you for having me. I'm here to uh, not only to represent uh, Médecins Sans Frontières, MSF, but to... Děkuji také já vám za to, že jste mě eh, pozvali. Eh, hned eh, na úvod bych ráda řekla, že jsem trochu zklamaná tím, že jsem dostala takhle prostor v podstatě během pauzy na oběd, protože já vlastně mluvím jménem lidí, kteří jsou opravdu na místě, kteří dělají takhle obrovsky důležité věci. Eh, například jsem hovořila s někým, kdo eh, přežil plavbu na eh, té, mm, na nějaké úplně nafukovacím člunu a ten člověk pořád ještě stále byl úplně vyděšený, eh, bál se o svůj život a eh, neustále mi opakoval, prosím vás, pokud mě vrátíte zpátky do Libie, tak skočím do moře. A eh, za posledních šest týdnů, kdy jsem se věnovala těm záchranným operacím na lodi, jsem tohle to slyšela um, každý den. Ať už jste odkudkoliv, pokud skončíte v Libii, tak odtamtud chcete vypadnout. Uh, a i za cenu toho, že, že se vydáte na cestu na těchto těch eh, nebezpečných člunech. Eh, tenhle ten člověk mi řekl, prosím vás, já bych stejně v Libii zemřel, takže eh, můžu klidně riskovat život, abych se dostal sem. A tohle to prostě jsou humanitární a zdravotní dopady toho, že řada těchto lidí prostě byla vězněná, ehm, e, zažila příšerné věci u sebe doma a e, vlastně už e, jenom chtějí předtím utéct. Ehm, je také velmi intenzivní zážitek vidět ty lidi, třeba 100 lidí na lodi, která se potápí. A lidé, když se potom dostanou na naši bezpečnou loď, eh, to mě prostě zasáhne přímo do srdce. My jsme potom strávili eh, dva dny na plavbě s těmito lidmi, když jsme se vraceli do Itálie. A já jsem si vyslechla příběhy všech těch lidí během těch dvou dnů. A to jsou eh, lidé, ne, ne nějaká čí, čísla, jsou to babičky, bratři, strýcové, všichni mají nějaký životní příběh. A jediný způsob, jak zachránit tento svůj život, je, že nastoupí na tyhle ty lodě, na ty čluny a budou se snažit překročit středozemní moře. Takže opravdu musíme se snažit změnit narrativu té krize, nesmíme myslet jenom na sebe. A e, je potřeba si, si uh, upřímně říct, to jsou prostě lidé jako já nebo vy a je potřeba udělat něco pro to, abychom jim pomohli. Malý Anan z Nigérie má čtyři roky. Opls opustil e, svoji zemi eh, na útěku před Boko Haram s dvěma sourozenci a s rodiči. Má obrovské oči a za ty dva dny na naší lodi hledal celé dva dny svoji matku, kterou prostě nenašel, protože se utopila na, té, na tom gumovém člunu. Než jsme stihli Eh, pardon, ona, ona se ona eh, zemřela žízní na té lidi, ona se neutopila. A eh, to bylo ještě předtím, než se nám podařilo tuhle tu loď odchytit a ty lidi zachránit. Ten smutek dětí byl neskutečný, takže mm, ono je to jedno, jestli kolik zachráníte lidí. Prostě pokud jednoho z nich nezachráníte, tak ten život už mu nikdo nevrátí. Uh, na stejné lodi jsme našli dva lidi v bezvědomí a mm, dám vám příklad třeba German D, to je zase mladý muž, je mu 18. Mohli byste ji označit jako e, ekonomického migranta z, ze západní Afriky. On utekl z pobřeží Slonoviny v roce 2011 před válkou. Utekl se svým strýcem, protože jeho rodiče zemřeli. Nevím, jak se dostal do Libie, ale e, každopádně e, dostali se do Libie a jeho e, strýc tam byl zabit. On ještě vlastně nebyl ani dospělý, takže vlastně jako nedospělý byl sám v Libii dostal se do situací, kdy jej ostatní zbyli, kdy, kdy jej týrali. A mm, já jsem s ním hovořila na té lodi a on eh, hovořil o velmi nedůstojných způsobech, eh, nedůstojným způsobu, jak eh, dochází k screeningu pro svrap. Ehm, to je prostě úplně nedůstojné. Okamžitě během toho screeningu se lidé musí vyslézt úplně do naha. Není tam žádná plenta a, a tak dále. Takže vytáhl z kapsy také malý papírek, rozbalil jej a já jsem viděla, že to byl jeho poklad, byl to obrázek, fotka rodičů, kteří eh, drželi eh, v rukou dítě a to byl on. A to je vlastně jeho jediný majetek, protože nic jiného nemá. Neměl žádné kufry, žádné pořádné oblečení, měl jenom tenhle ten obrázek, který se sebou nosí. Takže to je mnohem více než jenom eh, někdo, kdo se snaží nalézt lepší život v Evropě. Prostě snaží se uniknout z těch otřesných podmínek, se, z, z, z života, který eh, dosud měl. A já jsem takovýchto příběhů slyšela stovky. Eh, také jsem viděla eh, lékařské dopady toho, co to má, traumata, která, které tyto lidé zažívají, protože opravdu být v Libii teď jako Eh, uprchlík jako migrant je prostě eh, šílené. Eh, jste týráni, nuceni k otrocké práci a proto lidé radši riskují smrt na moři, než tam zůstat. A něco vám řeknu. Ze všech těch lidí, které já jsem které jsme měli na naší lodi, nikdo z nich by se do Itálie nedostal naživu, pokud bychom jim nepomohli, protože by neměli dost eh, jídla, vody a vůbec ničeho, aby se prostě, aby přeplavili celé středozemní moře. Eh, minulý pátek jsme napsali otevřený dopis všem evropským lídrům. Řekli jsme, že prostě musíme poskytnout možnost bezpečné cesty, protože jedině tak zastavíme tyto nedůstojné, toto nedůstojné zacházení s lidmi, kteří utíkají pro záchranu svého života. My už prostě pracujeme ehm, v této oblasti eh, asi 15 let, ale dnes ehm, posíláme na moře více lidí než kdykoliv dříve. To je v Itálii, v, i v jiných zemích. A prostě následky nehumánních politik zažíváme eh, na, eh, denně. Takže vyzývám vás, abyste v sobě probudili svého humanitárního ducha. Tady v podstatě nejde o nějaké technické kompetence a tak dále. Tady jde o solidaritu a minimální respektování lidského života boj o to, abychom vytvořili prostor pro to, abychom eh, byli opravdu lidmi. My se snažíme těmto lidem poskytnout aspoň 48 hodin bezpečnosti a důstojnosti. Mm, řada lidí mi říká, už strašně dlouho se na mě nikdo neusmál a tohle je důležité. Já doufám, že řeknete všem kolegům, kteří opustili Eh, tuto místnost, aby šli na oběd. Eh, ty příběhy, které jsem vám řekla, protože potřebujeme jednat teď hned, je ta situace obrovsky naléhavá, je to katastrofa a musíme něco udělat. Já si myslím, že lidé, eh, že státy soucit nemají, ale lidé jej mají. My máme dárce, kteří určitě nám chtějí pomoci. Občané Evropy ukazují solidaritu a teď je prostě na Evropské unii jako celku, aby také svůj soucit projevila. Děkuji. Muchísimas gracias. Voy a dar Děkuji mnohokrát a rychle dám slovo eh, dalším řečníkům. Nyní chci, chci ještě poděkovat paní Horum. Rozumíte mi? Dobře. Můžete si vzít, prosím, pěkně sluchátka. Eh, chtěla jsem říct paní Hurum, že naprosto sdílím mm, eh, její protesty a já je ukazuji také veřejně. Eh, organizování tohoto slyšení bylo velice komplikované, eh, protože jsme chtěli hovořit se zástupci, dejme tomu z toho druhého břehu. Mm, a když jsme plánovali toto zasedání, krize uprchlická nebyla ještě eh, tak naléhavá, i když jsme věděli, že bude. A najednou toto slyšení se ukázalo ještě důležitější. Já eh, předsedám podvýboru eh, pro lidská práva a také eh, náležím výboru AFETu a myslím si, že bylo velice důležité sladit časy, protože celá řada lidí chtěla na dnešek přijít. Ale já bych chtěla vyjádřit ještě jednou své absolutní děšení a nedostatek respektu vůči osobám, jako jste vy, eh, které eh, vyvíjí nesmírné úsilí a pomáhají osobám, což nedělají vlády. Eh, říkám to veřejně, nahrává se to. A říkám to také z části za svou kompetenci a budu žádat z mé pozice, aby se toto neopakovalo. Ujišťuji vás, že vaše slova budou rozdána a zaslána i všem kolegům. Máte naprostou pravdu. Eh, sdílím vaše rozhořčení Pravděpodobně eh, v našem výboru pro lidská práva sorganizujeme zvláštní slyšení pro humanitární organizace, které pro mě, jak už jsem od začátku říkala, jsou jediné, které něco dělají a zaslouží si náš obdiv a náš potlesk, čili je mi velice líto, že k jaké situaci došlo. A teď doufám, že správně vyslovím jméno. Vyzvu další řečnici paní Aneto Kinsi Lechto, která je z Finska, je členem výkonného výboru Euromeditární sítě pro lidská práva. Prosím, máte slovo. Yeah. Well, thank you very much. Um, and thank you all of you who are... Děkuji vám, děkuji všem, kteří zůstali, aby vyslechli i naše příspěvky. Já mám velkou radost, že mám tady možnost eh, se s vámi setkat a eh, sdělit vám, jaké jsou naše naše obavy, naše starosti. Eh, žijeme v časech zcela mimořádných, které eh, by vlastně mohly být i určitou příležitostí. Eh, Evropa je eh, teď postavena tváří v tvář migrační krizi, krizi uprchlíků a jsme tváří v tvář lidským osudům, lidským neštěstím. Každým dnem stoupá počet těch, kteří opouštějí své rozvrácené domovy. A Vidíme také nedost, eh, nedodržování základních eh, principů volného pohybu osob. Eh, tady dochází k bezprecedentním situacím na hranicích vnějších hranicích Evropské unie, ale také Eh, samozřejmě eh, mezi státy na eh, jihu, mezi Izraelem, Egyptem a tak dále. Na druhé straně jsou tady ovšem činy solidarity na severu, na jihu, všude lidé si uvědomují, že mají tváří v tvář sobě lidské bytosti. Co se války v Sýrii týče, tak my distribuujeme náš poziční dokument, který aktualizuje to, co je třeba učinit. Je to takový soubor doporučení, ale jak všichni víme, sousední země Syrie eh, mají na svých bedrech eh, již pátým rokem většinu těch, eh, to velké břemeno a jsou tady země, které prostě v minulých letech se tím nezabývaly a neotevřely své hranice nějakému významnému počtu uprchlíků. Je třeba více po pomoc e, těm sousedním státům, ale nestačí to. Je zapotřebí, aby kromě té materiální pomoci těm sousedním státům tady existovaly i bezpečné a právně podložené cesty pro e, přistěhovalce do Evropy. Je třeba e, lépe promyslet přesídlovací a přemístěvací strategie a také ty, kteří již prošli řízením, by neměli muset čekat eh, a stávající eh, plán přemístěvat eh, žadatele o azyl, aby se ulevilo těm nejexponovanějším státům, musí jít ruku v ruce s dalšími opatřeními pro země sousedící ze Syrií. Také jsme požádali Evropskou unii, aby přesídlila alespoň 5 tehdejších 4 milionů řanů, kteří jsou na útěku, ale tak, jak teď hovoříme, tak zároveň jejich počet stoupá. Zároveň tyto eh, kvóty eh, pro přesídlování nemohou být eh, zajišťovány na úkor jiných uprchlíků. Takže jistě, teď musíme zachraňovat životy uprchlíků ze Sýrie, ale nesmíme přitom zapomínat na ty, kteří prchají z jiných států, z jiných konfliktních zón a a jejichž práva jsou také pošlapována každodenně. Zhruba půl milionu uprchlíků podle eh, Mezinárodní organizace pro uprchlíky a NHCR eh, se vlastně do tohoto počítá, jsou tam Iráčané, jsou tam Eritrejci, jsou tam Somálci a další. Tito lidé prakticky nemají žádná práva, nemají přístup na trh práce, na, ke zdravotní pomoci, ke vzdělání. Takže je třeba si uvědomit, že jsou zároveň často oběťmi rasismu a diskriminace. Eh, takže Jistě eh, kvóty uprchlíků ze Sýrie eh, eh, musí být něčím, co se přiřadí k již existujícím nebo nově nutně vznikajícím kvótám pro uprchlíky z jiných oblastí zasažených konflikty. Rovněž jsme doporučili využití dalších opatření, které již existují pro otevření Evropy. Jsou to humanitární viza, zrušení vizové povinnosti, usnadňování eh, slučování rodin pro uprchlíky ze Sýrie E, a e, to pro ty, kteří mají již členy rodiny usazené v Evropě a také povolení k pobytu, e, které by měly být dlouhodobějšího charakteru, aby se v těch transitních zemích či v Sýrii ty lidé nevystavovali nedodržování lidských práv. Naše síť také vždy prosazovala, aby všechny země kolem středozemí ratifikovaly ty relevantní Eh, mezinárodní úmluvy, konkrétně eh, úmluvu OSN o uprchlících z roku 51 a také následný protokol z roku 57 a aby slučo, eh, sjednocovali své asilové zákonodárství pak je tady e, ještě řada dalších právních norem, které je třeba dodržovat a také si myslíme, že to musí být občanské organizace, které, e, jsou, které budou začlonovány do celého tohoto procesu od samého počátku, konkrétně v Turecku. E, to ovšem není úplně snadné, tam je zapotřebí velký tlak ze strany i advokátů, aby se ta již odsouhlasená pravidla dodržovala. A tak eh, je nutné vzít v úvahu také volatilitu celého regionu a uvědomit si, že udržitelná právní reforma, včetně asilu a migrace, eh, nečiní nutně zemi hned bezpečnou, i když tam existují, dejme tomu, právní normy. A pak je to také otázka readmisních dohod mezi Unii a Tureckem. Takže v tomto směru vnímáme velmi s velkými obavami ten navržený seznam tzv. bezpečných států. A země eh, musí eh, být eh, vnímána jako bezpečná opravdu všema stranám e, A tady třeba konkrétně v případě Turecka spíš jsme e, e, svědky eskalace konfliktu. A pak dovolte, abych zmínila takové Maroko, které je tak trochu mimo hlavní hledáček zájmu, ale je to příklad země, kde právní reforma probíhá, ale přístup k hospodářským a sociálním právům zaostává, pokulhává E, takže e, právo na zdraví a na ochranu zdraví je na bedrech mezinárodních organizací. E, přístup k práci či vzdělání je hodně omezený, hodně závisí, odkud pocházíte. Nicméně, bychom tady chtěli zdůraznit určité obavy. Tady jde o migranty a proto chceme vnímat eh, tento problém ve svém celku a nemyslet pouze na uprchlíky. Eh, Jistě uprchlíci jsou specifickou kategorií, ale je třeba <clears throat> se opravdu vyhnout dalším eh, zbytečným smrtím na moři a dodržováním lidských práv, ke kterému dochází každodenně. Obáváme se, že E, ta e, vojenská operace e, učiní bude mít, bude mít za následek takové přesměrování těch hlavních toků kolem jižních břehů středozemí a konkrétně směrem k Maroku. Jde o to chránit lidská práva. Je třeba, aby Evropa eh, ukázala eh, bezpečné a právně ošetřené cesty eh, vstupu do Evropy. To je ten nejlepší způsob, jak bojovat proti převaděčům, tím, že zbavíte jejich možnosti podnikání. A to je zatím z mé strany vše a děkuji za pozornost. Děkuji, je mi to velice líto, ale tlumočníci musí přestat tlumočit, musí na oběd a bohužel tomu tak je. A teď dám slovo panu Leonu Propovi, který je zástupce Mezinárodní federace Červeného kříže. Thank you very much. Um, I'm speaking today. Děkuji, paní předsedkyně. Já tady hovořím za Mezinárodní federaci Červeného uh, kříže a předružených organizací. Uh, dnes velmi intenzivně pracujeme ve Středomoří, mobilizujeme naše zaměstnance i dobrovolníky, abychom naplnili potřeby stále rostoucího počtu uprchlíků. Chceme samozřejmě se zaměřit na důstojnost a práva všech migrantů bez ohledu na jejich status Snažíme se podpořit všechny, kdo jsou v nouzi. Jsou tady ti, kteří prchají přes, před pronásledováním a e, před e, válkou, e, nebo jsou tam ekonomičtí migranti. V severní Africe a na Blízkém východě tam nejsou země pouze zeměmi transitními pro miliony uprchlíků, ale jsou to velmi často také země cílové a ti, kdo působí v těchto zemích už léta, poskytují eh, péči migrantům, přístřežky, humanitární pomoc, zdravotní péči v takových zemích, jako je Jordánsko, Turecko, Libanon, Egypt a velmi úzce spolupracují s vládami, eh, s agenturami OSN a dalšími eh, usilují o ochranu, poskytují služby v Tunisku dnes a zítra bude spuštěn nový eh, plán reakce, který odráží koordinovaný přístup eh, zaměřený na středomoří a sousedství eh, na východě, jednak tedy je tam humanitární pomoc, na kterou se to zaměřuje, slyšeli jsme, jak je to velmi naléhavé a dalším pilířem je ochrana a třetí pilíř, který je podle našeho názoru také velmi důležitý, to je e, zvyšování povědomí na veřejnosti a e, vlastně šíření myšlenek nenásilí, sociální soudržnosti. Je tam na to vyčleněno 100 milionů eur a ještě usilujeme o další 25 milionů euro. E, a naším mm, cílem je skutečně takto řešit potřeby migrantů a zároveň voláme po podpoře eh, humanitárních akcí Maďarsku, eh, Řecku, Srbsku, eh, bývalé republice Jugoslávské republice Makedonie a tak dále. I tady v EU organizace Červeného kříže v v Rakousku a tak dále velmi zintenzivnili svou práci a snaží se poskytovat Eh, pomoc eh, přistěhovalcům, kteří přijíždí. Bude se také provádět ta druhá fáze evropského asilového systému, tak, aby byly zajištěny adekvátní podmínky pro přijímání eh, uprchlíků permanentně. Současné humanitární výzvy si vyžádají mnohem větší a koordinovaný přístup. Abychom zmobilizovali zdroje, které potřebujeme a abychom projevili solidaritu a chránili ty nejzranitelnější. A v tomto ohledu bych se chtěl podělit o některé důležité výzvy, které tady vnímáme a možná o některé úvahy, kterými by se mohla řídit možná naše eh, politika. Eh, jednak jde o zajištění přístupu k ochraně, k právám a službám bez ohledu na právní status. Musíme eh, znovu potvrdit eh, důležitou roli humanitárních organizací při poskytování eh, bezprostřední pomoci. Je to velice důležité, zejména na hranicích, eh, po to, té, co uprchlíci dorazí. Slyšeli jsme tady ty příběhy, viděli jsme všichni ty snímky a je velice důležité přihlédnout k velké zranitelnosti eh, také transitujících migrantů, eh, kteří jsou často považováni eh, za nelegální. A teď tady je například iniciativa proti převaděčům a tam často dochází i ke kriminalizaci pomoci nelegálním migrantům. Tito migranti jsou v tuto chvíli nejzranitelnější v Evropské unii i mimo ni. Politiky Eh, proti eh, nelegální migraci a na potírání převaděčství. To, to vše by nemělo zakrývat potřeby a práva jednotlivců, kteří často nemají žádnou jinou alternativu, než se obrátit na eh, kriminální sítě. Ti, kteří poskytují pomoc, ať už jsou to občané nebo humanitární organizace, ti by nikdy neměli být kriminalizováni za své soucítění a za snahu pomoci. Eh, snažíme se eh, také řešit eh, praktické záležitosti, zřizovat hotspoty a musíme zajistit, aby administrativní procesy na těchto místech neomezovaly přístup humanitárních organizací ke všem migrantům všude. A musíme si také uvědomit, že přichází nová rizika, jak jsme slyšeli, jsou tady eh, smíšené toky a migrantům a jsou tady nejrůznější rizika. Evropská unie a členské státy by měly eh, posílit své vnímání té dynamiky a rizik, které s tím souvisí eh, a které vlastně vedou k tomu, že migranti jsou ještě zranitelnější. Měli bychom našimi postupy zajistit, že všichni migranti budou předmětem individuálního hodnocení svých potřeb a své situace, zejména ti, kteří eh, přichází ze situace, kde byli zneužíváni eh, a vykořišťováni. Eh, lékař lékařský, eh, eh, lékařská další péče by měla být poskytnuta eh, migrantům, jakmile přijdou na hranice a měli by je dostat v jazyku, kterému rozumí a, a měli by mít také přístup ke spravedlivému azylovému postupu, mlčení, znásilňování a další jevy by měly být vnímány jako něco, co si zaslouží zvláštní ochrany. Dále za čtvrté potřebujeme bezpečné eh, cesty pro eh, cesty do Evropy pro tyto uprchlíky, ty eh, legální cesty musí být více rozvinuty, tak aby se snížil prostor pro převaděče. Uprchlíci se takto musí dostat k ochraně. Eh, zveřejnili jsme dokument o přesídlování, kopie tady máte v místnosti. Počet eh, míst, které nabízí eh, přesídlení v členských státech je velmi nízký, je to nepřiměřené s ohledem na počet lidí, kteří potřebují ochranu. Členské státy v tuto chvíli ještě, ty, které ještě neprovádí ty programy tak, jak by měly, by měly být k tomu vyzváni. Potom humanitární víza, Eh, ano, tady vítáme nedávné usnesení Evropského parlamentu v tomto ohledu. A já bych se velmi stručně chtěl vyjádřit ke včerejšímu zasedání. Tam došlo k minimálnímu pokroku a mm, je tam tedy drobný pokrok a my vítáme každý krok vpřed v oblasti solidarity. Um, tam, bylo tam alespoň něco v oblasti relokace a bylo slíb, přislíbeno, že brzy přijdou další věci, takže doufám, že to tak bude e, finanční solidarita e, pro, také i pro sousední země Sýrie, e, i na přesídlování, to bylo přislíbeno a my doufáme, že ta doprovodná opatření plně zajistí důstojnost všech migrantů a také jejich přístup k humanitním službám a mm, těším se tedy na další možnou diskuzi. Děkuji. Muchísimas gracias a, a... Děkuji mnohokrát všem, děkuji vám za pozornost a doufám, že jsme alespoň trochu přispěli k senzibilizování kolegů. Eh, bohužel už nemáme žádný čas a už nebude tlumočení. Víte, že lidská práva jsou, jak bych to řekla, eh, posledním článkem eh, v tomto parlamentu, bohužel v tomto kontextu byla tedy uspořádána tato konference, ale eh, svolám vás na specifické zasedání výboru pro lidská práva. Je mi velice líto, že naše zpravodajka pro migraci nemůže teď hovořit, ale tlumočníci už se velice snažili, protože nám dali daleko víc času. Děkuji tlumočníkům. Děkuji vám.